Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to... Dámy a pánové, vážení kolegové, vítám všechny na dnešním zasedání výboru pro zahraniční záležitosti. Dostáváme se k bodu číslo jedna, tedy k přijetí pořadu jednání. Jsou k němu nějaké komentáře, pokud nikoliv, považuji jej za přijatý. Předseda žádná sdělení dnes nemá a tedy se musíme bez průtahu pustit do bodu číslo 3. Veřejné slyšení týkající se výhledu eh, pro Libii eh, v eh, stávajícím regionálním kontextu a všem si dovolím připomenout, že k tomu máme separátní program. A v první řadě bych rád přivítal naše hosty, no a samozřejmě, že to činím jménem pana Panceryho, předsedy našeho podvýboru pro lidská práva, který se mnou bude spolupředsedat Hm, vítám tedy naše vážené hosty. Jednak pana Mohameda Farhada, hm, více předsedu libijské mise při EU a pak pana Karima Mesrana hm, z střediska Rafika Haririho eh, pro Střední východ v Atlantské radě. Bohužel pan Toaldo musel svou účast zrušit. Všichni víme, a to se objevilo i při diskusích k této zemi na půdě tohoto výboru, jak křehká je situace v této zemi, jak po stránce politické, tak i bezpečnostní. Libijská politická smlouva, která byla předepsána před dvěmi lety, v podstatě není prosazována. Byla zmařena interními půdkami a konflikty a zatím se ani nepodařilo zjistit, zda je výhledově možná. My podporujeme mm, vyjednávání i e, revidovaný akční plán ze strany zvláštního vyslance OSN a velice rádi si vyslechneme pohledy a názory našich řečníků, jak si představují budoucnost Lidie a tohoto procesu. Zároveň se budeme snažit předcházet eskalaci dalšího násilí, která, eh, které by rozhodně nepomohlo obyvatelstvu a i dále eh, kladlo překážky zdárné mm, úmluvě či řešení konfliktu. Jedná se rovněž o klíč k míru a stabilitě regionu a vlastně celého Středomoří. V tom smyslu je regionální Eh, dimenze zejména významná, protože mnohé státy mají zájem o situaci v Libii, no a stále větší mírou i Rusko. Tady se domnívám, že půjde o nesmírně zajímavou diskusi. A ještě než přejdu k tomu, že dostanou slovo naši řečníci, bych rád eh, předeslal, že pan předseda Tajany oznámil, že ještě před koncem letošního roku se představitelé Evropského parlamentu Libie vydají a zároveň ještě zpravdaj pan Pancery dostane slovo. A nyní už bez průtahu dostávají slovo naši řečníci a um, zástupce zastupitelství um, místo předseda um, mise pro Liby pan Farad dostává slovo jako první. Děkuji vám. Vaše excelence je mi nesmírně velkou ctí, možnost s vámi probrat eh, situaci, které Libie v současné době čelí. Ti z vás, kteří eh, bedlivě sledují vývoj v Libii od roku 2011, určitě spozorovali, že je to typické pro zemi, to, co se tam děje, která se nachází v eh, kritické fázi ehm, zbraně, ozbrojené skupiny, fragmentarizace státních institucí a orgánů, korupce, půdky a vlády, které se snažily o demokratické um, změny, těm se to nepodařilo, protože polarizace nabírá na síle, jak víte tak tam rivalizuje mnoho uskupení, které se snaží vzájemně vyzařovat ze hry. Rovněž předchozí vlády učinily mnoho chybných rozhodnutí, které přispěly k vzestupu ozbrojených skupin, které zneužívají veřejných fondů. V roce 2014 intenzivní politická polarizace se převtělila eh, v ozbrojenou konfrontaci, jak na východě, tak i na západu země jejímž výsledkem bylo v podstatě rozdělení země. Sněmovna reprezentantů spoléhala na eh, legitimitu voleb z roku 2014, zatímco eh, gen, obecný eh, národní kongres spoléhal na, či zakládal se na rozhodnutí nejvyššího soudu, který ústavního soudu, který dal přednost takzvané, takzvané únorové cestovní mapě. Každé z těchto útvarů vytvořil vlastní vládu a každá z těchto dvou vlád se snaží vládnout prostřednictvím svých orgánů. Pak máme Centrální banku Libie i e, naftové společnosti a všechny musí mít e, dvě filiálky pro každý sektor v zemi. Jak víme, tak zvláštní vyslanec OSN se snaží přemostit situaci, vést obě strany k vyjednávání a dovést vše ke zdárnému eh, znovu sjednocení země i k vytvoření jednotné vlády. Pan Nasin Salama je už třetím vyslancem od podepsání smlouvy Saratu eh, v prosinci roku 2016 a eh, minulé září přišel s plánem změn v libijské dohodě a celonárodní konferenci i doplňujícím volbám. Pan Nasalam předložil návrh na to, čemu říkal návrh na exekutivní moc. Po dvou kolech vyjednávání mezi příslušnými výbory eh, eh, 21. listopadu HOR se sešlo v Tobruku kde podpořilo eh, tento návrh, eh, zatímco ráda státu zatím eh, tuto záležitost neschválila. Stojí za to podotknout, že politická nevyzrálost a zmatek jsou opravdovou překážkou k dospění k dohodě a rovněž mediační mechanismy nemají nástroje z pohledu mm, tlaku a nejsou přesvědčivé pro příslušné strany. Co se týče legitimity, tak tam eh, pochybnosti pokračují z pohledu smlouvy se shratu. Některé libijské strany mají pocit, že dvě, dva roky vlády eh, národní jednoty eh, končí letos v prosinci, rozvážují se různé scénáře, některé ozbrojené skupiny se možná budou snažit zneužít situace a dobít nová území, mohou se objevit nová politická spojenectví, politické um, šachy ve skupinách možná budou zasahovat do příslušného plánu, o němž hovoříme, ale zároveň nikoli konstruktivním způsobem. V mezidobí Libie urgentně potřebuje politické řešení a rovněž i jednotu svých eh, roztříštěných institucí. To by umožnilo jednak eh, sjednocení ozbrojených skupin, zejména těch eh, organizovaných a těch, které jsou ochotny podpořit budování státu a jeho institucí. Sjednocená exekutivní vláda nebude účinná, pokud nenabide kontroly nad svým územím, nad hranicemi i mořským pobřežím a i eh, svými průmyslovými aktivy. Všichni si snad vzpomínáte, jak byly některé naftové terminály i plošiny uzavřeny téměř tři roky a některé skupiny stále ještě se snaží vydírat stát prostřednictvím svých požadavků a toho jsme svědky v, ne, v nedávné době. Malá ozbrojená skupina uzavřela d- přístup k vodě dvěma městům dvakrát v posledních 45 dnech pouze, aby se domohla uvolnění jednoho svého člověka v Tripolisu. Za druhé, pomohlo by to prosazování politických a měnových programů a kontroly nad veřejnými výdaji. Současná hospodářská krize je obrovským břemenem pro libijské občany a snižuje hodnotu libijského dinaru. Inflace obnáší více než 32%. Libijci celé hodiny stojí fronty před bankami, aby, se, mm, aby si mohli vybrat hotovost. 55% eh, obnáší nezaměstnanost, dochází tam k jiným eh, nežádoucím eh, jevům a Finanční a jiné reformy jsou nesmírně důležité, berouc v úvahu kumulativní deficit rozpočtu, který eh, obnáší 200 HDP. Veřejný dluh, který dosáhl 70 miliard libyských dinarů, do letoška a to nezávisle na tom, co vydala vláda HOR, tam je další 20 miliard. Máme zásoby, se, které se snížily se 100 milionů na 47. Pokračování sjednocené vlády by napomohlo pokračování eh, práce a činnosti naftové korporace, která může dále zasobovat a prodávat naftu, eh, která se odhaduje na 1,7 milionu barelů denně eh, a pracuje se i v Bengazi na příslušné stavbě a pak za třetí DDR a NSR. To jsou programy, které by měly mít celonárodní platnost, zatím o roku 2011 v Libii prosazovány nejsou a program pro Bengazi a pro Sir týkající se dobývání surovin je rovněž potřeba pak potírání teroristických enkláv. To je další záležitost. Politická řešení a e, vytvoření vlády národní jednoty by umožnilo Libii zabývat se takto zásadními záležitostmi. Například národní smíření, e, návrat osob, které byly vyhnány ze svých domovů, podpora obcím, Eh, potírání kriminality, která se šíří zejména z důvodu nedostatku kontroly eh, útvarů, eh, které mají prosazovat právo v této zemi. V některých oblastech se šíří i únosy, vraždy, i pašování jak lidí, tak zboží mořskou i mm, pozemní cestou a to je důkazem selhání našeho e, systému soudnictví, který rovněž si zaslouží pozornost. Nyní se budu věnovat migraci v rámci Libie. Ve světle nedávných e, nových poznatků, co se týče vývoje migrační situace, Libie reagovala na e, zprávy z médií o aukcích některých Afričanů v předměstí Tripolisu. GNA vydalo oficiální prohlášení, které kritizuje tento skandální, tuto skandální záležitost a ministerstvo vnitra mobilizuje své zdroje, které jsou však nedostatečné, aby se zabývalo e, vším, včetně e, odchycování převaděčů. Jak víte, Libie je hlavním koridorem migračních toků ze subsaharské Afriky a to hlavně z důvodu, že není schopna mít kontrolu nad jižními hranicemi. Rovněž ze Sahelu se do Libie přepravují eh, migranti. Víme, že máme více než 65 milionů, ať už migrantů nebo osob bez stříšeží a osob eh, vysídlených po celém světě. 40 milionů jsou vnitřně vysídlení, více než třetina tohoto počtu se nachází právě v Sahelu a v subsaharské Africe. Africké ozbrojené konflikty, terorismus a klimatické změny jsou doprovázeny masivním růstem populace a e, v subsaharské Africe a v Sahelu tam ten růst je, nebo byl v roce 2015 nejpřekotnější v souladu se zprávami OSN a africký pracovní trh bude potřebovat e, 20 milionů pracovních míst eh, dodatečných rok co rok. V tomto kontextu Libie není schopna si poradit s přívalem uprchníků z Jidhu, a zejména v současné politické situaci. Eh, přes vývoj situace ale Libě nikdy nevolala po budování zdí či kopání eh, průkopu, eh, příkopu. spíše se obrací se žádostí o pomoc v potírání kořenu migrace a je ochotna roku v ruce spolupracovat s mezinárodními partnery, tak abychom nalezli východisko v této oblasti, ale přístup agentur OSN a e, e, přístup, e, který se zabývá zachraňováním uprchlíku, když už vypluji na moře, to je typické říkání hop, když jsme už přeskočili. Tady Libie není schopna chránit migranty, když samotní Libici ne, se necítí bezpeční. Jak už jsem říkal, eh, řešení otázek migračních by mělo být součástí univerzálního řešení pro celou naši zemi. A pro Libii to není jediná výzva. Eh, členské státy EU, jako například Řecko či nyní Itálie například, eh, prokázali zásadní solidaritu z pohledu celé evropské komunity a rovněž zdárně spolupracují s libijskými orgány. Libia čelí mnoha existenciálním výzvám. Africká unie na druhé straně nepřišla s jedinou iniciativou, aby jí pomohla. Eh, zpráva nám hovoří o nežádané trestní situaci z pohledu trestné činnosti a nazývali by trhem pro obchodování s eh, otroky a eh, v souladu se zprávami i IOM e e se jedná o situaci neřešitelnou i z pohledu pracovního trhu. Ale v tomto kontextu osud Libě bude záležet, záviset na tom, do jaké míry se podaří nastolit uh, státní orgány. Pokud by se podařilo obnovit právní stát, tak by to znamenalo stabilitu jak pro Sahel, tak pro subsaharskou Afriku i Středomoří. Libie je schopna přispět miliony pracovních míst pro Libyjce i celé i Afriku. Je to eh, slibné země eh, pro investory a eh, balíček rozvojový balíček pro Afriku by mohl um, Eh, chytit dvě mouchy jednou ranou tím, že bychom například obdrželi preferenční obchodní status, což pomůže libijskému zemědělství, rybářství a e, i průmyslovému sektoru tím, že budeme mít možnost vyžavážet naše výrobky do Evropy a to pomůže stovkám tisícům Afričanům na libyském pracovním trhu. Tím bych uzavřel a snad možná budou nějaké otázky, rád na ně odpovím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Karimu Mezranovi, který již byl představen panem předsedou. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení členové výboru, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát za pozvání a za to, že zde dnes mohu hovořit o Libii. Děkuji také panu doktoru Farhátovi za velice zajímavou a podrobnou zprávu. Já se budu snažit, eh, aby se naše vystoupení nepřekrývala. Je velice důležité porozumět několika věcím. Kolaps Libie po revoluci v roce 2011 má mnoho příčin které vědci zkoumají. A některé ty příčiny sahají hluboko do historie Libie. Ta země byla rozdělená, nikdy nebyla sjednocena, měla slabou identitu a tak dále. Některé ty příčiny pocházejí z novější doby a jsou vázány na Kadáfího režim a na to, jak Kadáfi eh, řídil Libii pod heslem rozděl a panuj. A to také má Eh, vliv na slabou identitu eh, Libijců, také v důsledku panarabismu, panislamismu a tak dále. A potom jsou zde ještě ty takzvané dva eh, hříchy revoluce. Tím prvním je nepo, pochopit, že, šlo o revolu- že to nebyla revoluce eh, lidí proti eh, diktátorovi a bandě žoldnéřů, protože Kadáfi měl zastánce v populaci. A toto si neuvědomit a toto odsuzovat, to je velká chyba a libijská elita podcenila důležitost národního smíření a uspěchala to přechodné období. Nepochopila, že měl nastat okamžik smíření, jednání a nové definice toho, co lidé Libie chtějí. A to je velice důležité pro věci, které zmíním později. A další eh, hřích spočíval v tom, že se ta zahraniční intervence prezentovala jako minimální a byla podceněná úloha NATO. To vedlo k okamžitému eh, zamítnutí podpory NATO v postrevolučním období, což teď všichni přiznávají na vlně vítězství by bylo bývalo pro na to mnohem snazší v zemi zůstat, odzbrojit milice, podpořit národní armádu a změnit celkovou situaci, ale k tomu bohužel nedošlo. Takže tyto dva hříchy podle mého názoru ovlivňují eh, tu současnou situaci a působí, že eh, země se řídí do chaosu. A to eh, navzdory celé řadě vlád, například eh, vládě, která se snažila zabra- eh, zaplatit milicím, snažit se, eh, snažila se je pacifikovat, ale to vedlo pouze k tomu, že se tam skutečně nastolil stálý stav konfliktu. V roce 2014 došlo k, k operaci generála Haftara v Bengází, a e, k dalším vojenským krokům, které jsou všeobecně známy. A já si myslím, že bychom zde se neměli e, chytat e, na ten oficiální narrativ, že jsou zde nacionalisté a socialisté vůči radikálním islamistům. To tak není. Skutečným důvodem toho rozštěpení je, že v Libii existují síly, které se domnívají, že by nebylo vůbec špatné vrátit se ke starému režimu bez Kadáfího. To znamená k tomu starému typu vlády. A potom jsou tam síly, které jsou revolučnější, které říkají v žádném případě, my se chceme pohnout někam jinam. A tyto e, strany jsou zde přítomné, plus zde jsou samozřejmě salafisté a islamisté, kteří e, bojují pod Haftarem, ale eh, islamisté a salafisté jsou i v tom opačném poli. A totéž je to se sekularisty. Na obou těch stranách jsou i sekularisté. Chtěl bych tedy vysvětlit, že zde neexistuje jeden monolitní, eh, homogenní útvar, jedna skupina, která bojuje s druhou. Ta roztříštěnost je skutečně obrovská a to na všech úrovních. Nicméně faktem zůstává, že bída e, Libijců v současnosti dosáhla nesnesitelné úrovně. Lidé se obávají o svou bezpečnost, žijí v nejistotě, velice se snížila životní úroveň, e, jsou drahé ceny bydlení, nedostatek elektřiny, přerušení eh, vody, nedostatek hotovosti a je velice obtížné v současné Libii vůbec žít. A proto je nezbytné, pokud eh, chceme eh, zachránit ten proces transformace v Libii a moci i nadále snít o pluralistické Libii, možná ne demokratický, ale prostě, aby tam byl otevřený systém, tak je velice důležité, aby mezinárodní společenství jednotně uh, jednalo pod záštitou OSN a to rychle, protože, a to doufám se mnou budete souhlasit, eh, ztrácíme libijské občany. Lidé jsou stále apatičtější, distancují se, říkají, to je jedno, Karáfi se vrátí, tak ať se vrátí. Někdo podobný, pokud budu mít jídlo, tak je mi to jedno. A to je začátek konce. Pokud nebudeme jednat opravdu rychle a nebudeme se, nebudeme se snažit lidi eh, zapojit do politiky, dát jim naději a eh, důvod, aby se účastnili toho politického života, tak jak to bylo hned eh, po revoluci, tak je ztratíme. Od Léta 2014 eh, došlo k mediačnímu procesu OSN a tam eh, v podstatě, pokud ty dvě eh, strany nejsou schopné se dohovořit, tak by tedy mělo nastat určité zprostředkování. Ale v současnosti ten určitá ta patová situace, ta se týká ani ne tak těch eh, hlavních eh, vyjednávajících skupin, ale lidí samotných. Eh, bohužel ta mediace podle mého názoru hned od počátku nemohla být úspěšná ani tak eh, z důvodu těch lidí, kteří se na ní podíleli, nebo toho, jak byla navržena, ale proto, že v rámci mezinárodního eh, společenství zde nebyla skutečná mediace. Někteří zástupci eh, mezinárodního společenství podporovali tu mediaci, slovy, ale v zásadě stály za jednou nebo druhou eh, skupinou a tím vlastně ještě eh, stále více uváděli do nerovnováhy ten nerovnovážný proces mediace. Ta mediace tedy již od samého počátku měla své chyby a nedostatky. A to je tedy třeba pochopit, že taková to ta mediace byla a má to nyní své následky. Co tedy teď s tím? Pokud e, cílem je e, zachránit e, ten proces transformace Libie a její přechod a změna ve svobodnou zemi, tak je třeba provést několik věcí. Já říkám to tedy eh, z pohledu eh, Libie. Za prvé, a to je zcela zřejmé, je třeba nalézt jednotu, kohezi a sílu za eh, misí San Salame, což je vlastně eh, jediný eh, platný politický rámec, jak zaznělo také v Radě bezpečnosti OSN, kde každý jednotlivý delegát eh, řekl, že toto je tedy rámec pro novou Libii, že ho podporují. V současnosti je tedy potřeba skutečně eh, podpořit ten eh, proces eh, salame. a pana, tedy pana Salame. Pan Salame připravil plán, který z akademického hlediska dává dobrý smysl. To znamená, že se sníží počet eh, v prezidentské radě z, z osmi na tři a provedou se eh, další změny. Potom se půjde na národní konferenci, která má být inkluzivní, má zahrnovat co nejvíce Libyjců ze všech možných stran a tam by se tedy eh, diskutovalo. Nevíme, jaký by byl výsledek těch diskusí, ale jistě by se diskutovalo o důležitých věcech pro budoucnost země. A potom by se připravila cesta k volbám a před a také by samozřejmě to zahrnovalo návrh ústavy. Ale pan eh, Salame nedefinoval ty jednotlivé kroky on, a jejich pořadí. On eh, minulý týden eh, v Římě řekl, že pokud nedojde k dohodě s RPA, tak nedojde vůbec k žádné dohodě. On nicméně půjde tedy prosadí tu myšlenku Národní konference. Chce to udělat někdy v únoru nebo v březnu. Nevím, co si o tom myslíte, ale já zde skutečně vidím určitý eh, problém. Myslím si, že to bude velice obtížné. A může to otevřít více prostoru těm, kteří ve skutečnosti nechtějí v Libii změnu a kontrolu nad zemí může v důsledku vytvořeného vákua přímo převzít nějaká vojenská skupina, pokud ta konference bude zasedat příliš dlouho a podobně. Já si myslím, že skutečně zde e, ďábel není v detailu, ale v načasování těch jednotlivých kroků. A pokud to bude trvat příliš dlouho, tak si myslím, že to nebude úspěšné. Druhou alternativou, a zde to říkám trošku jako provokaci, nikoli jako nějakou promyšlenou analýzu. Ale chci říci, že pokud ten plán nebude změněn a pokud ten Sámeův plán nebude fungovat, tak spíše než abychom eh, seděli se založenýma rukama a čekali na druhý krok, tak bychom měli mít volby okamžitě. Je to sice obtížné zorganizovat, nemá to smysl, protože není ústava, je řada vnitřně vysílených lidí. Prostě těch problémů je tam opravdu veliké množství a je řada námitek vůči této myšlence. Ale já se domnívám, že pokud Salamehův plán nebude fungovat, tak je to jediná alternativa jak zajistit eh, znovu zapojení občanů. Říci lidem, že jde skutečně o životně důležité volby a nechat je, aby rozhodli, co chtějí dělat. Kdo má v zemi vládnout a za jakých podmínek. Já si myslím, že to může být jediný způsob, jak eh, zastavit ty, kteří preferují vojenská řešení. Samozřejmě, pokud se vydáme touto cestou, tak eh, bude velice důležité, jak zareaguje mezinárodní společenství. Pokud eh, Evropská unie, Evropské země a Spojené státy eh, podpoří ty volby, tak to samozřejmě bude pozitivní. Eh, zajistí eh, monitorování voleb a podpoří celý ten proces. Pokud k tomu dojde, tak potom existuje určitá šance na to, aby se lidé znovu zapojili do politiky a aby transformační proces byl zachráněn. Zde skončím a jsem připraven zodpovědět eh, vaše dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za zajímavé podněty a také za tu provokaci, kterou jste zmínil. A vyslechneme si nyní pány poslance. Já bych nejprve dal slovo paní Ines Ayala Sender, která předsedá delegaci pro země Magrebu. Prosím. Děkuji, pane předsedu. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, měla jsem jinde hlasování. Je samozřejmě pravda, že v těchto dnech a také vzhledem k rozšíření té společné stabilizační dohody je zde nyní řada otazníků, tak eh, jak jsme slyšeli v obou prezentacích. Myslím si ale, že z pohledu Evropy zde máme jasné prohlášení podpory dosažení politické dohody, politického řešení. které by umožnilo spustit volební proces, byť s těmi obtížemi, které jste velice dobře vysvětlil a o kterých víme. Nicméně v tomto okamžiku máme pocit, že je zde určitý pokus kolem toho data 17. prosince, tedy pokus ze strany celé řady aktérů, se kterými diskutujeme a snažíme se připravit tuto cestovní mapu, že je zde tedy eh, jakýsi okamžik, jakési rozdělení eh, před to datum a po tom datu. Ale my bychom eh, měli hledat nějaké eh, kontinuální řešení, tak jak o tom hovořil nejen prezident Macron, ale také mezinárodní společenství. Tak, aby ty volby skutečně nastaly co nejdříve A my se samozřejmě, my samozřejmě eh, jednáme eh, nejen s panem eh, Salamehem, ale i s dalšími aktéry. A myslím si, že i to datum 17. prosince bychom mohli považovat za jakýsi bod nula a že bychom se mohli eh, snažit o získání jakési eh, privilegované pozice s využitím eh, toho, co proběhlo, no, co proběhne do té doby. Chtěla bych se zeptat, nebo chtěla bych vědět, i vzhledem k tomu, že tady máme řadu otázek spojených s tou navrženou cestovní mapou, tak eh, jakým způsobem bychom v Evropské unii mohli přispět eh, k úspěšnému završení toho procesu a k dosažení těch eh, stanovených politických cílů. Myslím si, že toto je tedy naše vůle, naše přání, alespoň tedy té meziparlamentní delegace, které předsedám. Děkuji. A nyní přejdeme k zástupcům jednotlivých politických skupin. Každý budete mít dvě minuty. Pan Galer nejprve, prosíme. Já, vielen Dank. Děkuji. Děkuji mnohokrát také za úvodní slova a vhled, který nám to poskytlo do situace. Já se zaměřím na, takový, na takovou operační otázku. Mm, já o tom zatím vím příliš málo. Minulý týden eh, proběhl summit mezi Evropskou unii a Africkou unii. Během něhož eh, mm, řečníci vyjádřili řadu dobrých úmyslů a něco z toho bylo vlastně už co známe, ale pak se tam objevila i nová věc, eh, na které se zúčastňuje pouze devět států a sice eh, Těchto devět států se tedy dohodlo na základě neudržitelné situace v uprchlických táborech, mm, při nejmenším oficiální tábory ze strany Organizace pro migraci nechat nějakým způsobem tedy spravovat. A to znamená, tyto tábory budou znovu spravovány a na jedné straně tedy možná to povede k tomu, že někteří uprchlíci budou eh, repatriováni, budou vraceni do svých původních zemí, eh, na zákl- na, eh, jiní naopak budou moci předkládat žádosti o obdržení azylu v jiných zemích i v Africe. No, ono je to poměrně tedy komplikované a já bych se tedy rád zeptal, jak to hodnotíte? Máme tedy eh, ty stávající oficiální tábory, ale kromě toho máme eh, celou řadu takových trošku divokých táborů, kde jsou lidé v podstatě eh, vězněni a jsou prodáváni do otroctví nebo je za ně požadována nějaké výkupné. Takže mě by zajímalo, jak hodnotíte tuhle tu možnost, že dojde k dokončení této, nebo k ukončení této absolutně neudržitelné situace uprchlických táborů. Děkuji. Grazie. Děkuji. Pan Jurek. Bardzo, <clears throat> bardzo dziękuję. Ja chtěl sobie... Srdečné díky. Já mám tady takovou konkrétní záležitost, podrobnou, a to si myslím, že zajímá mnohé z nás. Totiž my jsme víceméně průběžně informováni v obecném smyslu o tom příšerném jevu obchodování lidmi, na území Libie, které provozují, to je živnost, kterou provozují příslušní jedinci, které tím pádem přestává zajímat eh, ten převoz migrantů pašování do Evropy. Já jsem se vás chtěla zeptat, jak to vypadá konkrétně. Kdo se eh, tím zabývá, koho pak využívají, zda jde o nějaké lidi, kteří tam jsou víceméně zdarma k dispozici a nemají žádné sociální jistoty, zda jsou pak zneužíváni ti lidé, ať už v těch zbrojních jednotkách nebo jinde, zda s, na, s nimi máte nějaké kontakty a jaké konkrétní zásahy tam případné státní orgány či veřejné orgány provádějí, případně ozbrojené složky, aby tomu předcházeli. Já bych rád se o tom dozvěděl více podrobností a více konkrétních záležitostí. Děkuji předem. Děkuji, pan Perčák. Merci, monsieur. Paní Hřia, dobrý den. Eh, děkuji za slovo. Omlouvám se, že hovořím trošku s obtížemi, doufám, že to nebude problém a mám dva dotazy. První dotaz se týká situace migrantů. Někteří z mých kolegů to již zmínili. Říkal jste, že proběhne podrobné vyšetřování, ale že také, že těch příspěvků není moc. Já jsem v září měla eh, s komisí pro která tedy eh, má na starosti eh, humanitární aspekty, měli jet do Líbě. Z bezpečnostních důvodů se tam mise nezúčastnila, ale setkali jsme se se zástupci příslušných organizací v Tunisku a chtěla bych se zeptat, jakým způsobem může v této situaci přispět Evropská unie a jak ta dohoda, která byla podepsána eh, s, v souvislosti tedy s mezinárodní organizací pro, migra, pro migraci, jak ji lze dodržet, jak můžeme provádět nějaké podrobné vyšetřování, když soudní a policejní systém nebo eh, dokonce armáda, které jsou pod eh, kontrolou oficiální vlády, mohou působit pouze na velice omezené části libijského území. Zajímalo by mne, jak to tedy bude probíhat. A navazuje to na to, co říkal pan Galer. Uh, na tu situaci v těch neoficiálních táborech, kterých je většina. A my, když jsme se v místě sešli se zástupci Mezinárodní organizace pro migraci a UNHCR, tak eh, oni nám eh, eh, řekli, že ta situace se velice rychle mění, že některé ty tábory se stávají oficiálními a tak dále. Ale jak, eh, jak si eh, provést eh, toto ošetření, tak aby se s ním skutečně pravdivě seznámilo veřejné mínění. A pak mám druhý dotaz, ten se týká místních zpráv nebo moci na různých místních lokálních územích. A já se chci zeptat, jak tyto lokální eh, jednotky moci lze co nejvíce zapojit do toho procesu. A zda nakonec eh, vlastně pouze ti místní vládcové nebudou rozhodující eh, v celém tom budoucím vývoji. Děkuji. Děkuji. Další. Děkuji. Hmm. Děkuji také za projev. Já mám tři otázky. Za prvé o e, školení e, libýské pobřežní e, hlídky. My už máme dokumentované incidenty, kdy libýské pobřežní hlídky zastavily neziskové organizace od zachránění uprchlíků a migrantů. Nedávno dokonce došlo k zabránění k tomu, aby to udělala německá vojenská loď. Mm, jakou máte možnost monitorovat práci pobřežní hlídky a také jak hodnotíte jejich práci? potom týrání, unášení, prodávání a e, aukce e, u unešených uprchlíků. Vlastně už e, v roce 2016 jsme vydali usnesení parlamentu o této věci. V únoru 2016 jsme hovořili se, s Martinem Koblerem, který je speciálním zpravodajem pro toto téma. On k tomu také podal zprávu za OSN. E, Německá, a, e, německé velvyslanectví v Nigeru také hovořilo o, e, o příšerných podmínkách v těchto uprchlických táborech. A potom jsme se znovu sešli s panem Koblerem, znovu jsme hovořili o jeho zprávě a nyní vlastně 15. listopadu se znovu objevila zpráva o trockých trzích, takže mě by zajímalo, co br- vám brání v tom, abyste zachránili ty, tyto lidi eh, před eh, otroctvím eh, či podmínkami, které tomu v podstatě odpovídají. A třetí otázka je přijetí um, akčního plánu OSN. Já jsem si o tom něco četla třeba i s novou ústavou. Nikdo by neměl být součástí nové vlády v Libii, kdo Ehm, má za muže nebo za ženu ehm, cizince a kdo má dvojí občanství. Prosím nás, co zatím stojí? Můžete mi to vysvětlit? Já eh, jenom tedy vím, že například v Myanmaru eh, vláda takhle nechtěla, aby Aung San Suu Kyi měla ehm, vůdčí pozici, tak to je taková analogie. A potom Eh, co se týče třeba eh, také zajetí mm, eh, El Gaddafiho, který byl propuštěn milicemi, žije v Libii. Můžete říct něco k tomu, jak on sám vidí novou politickou scenérii a co by mohlo být uděláno pro to, abychom také implementovali, aby, aby došlo k implementaci některých zatykačů Děkuji, pan poslanec Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři otázky. Za prvé, k tomu, co říkala Marie Kristin Veržat. EU vynakládá 120 mil- milionů v bilaterální pomoci pro Libyli. 182 milionů pro projekty týkající se migrace, 162 pro eh, nouzový trust, eh, svěřecký fond a další a další. Třeba 300 milionů euro bylo mobilizováno italskou vládou pro poskytnutí pomoci hm, mm, libyské pobřežní hlídce. Pane Farhate, vy jste říkal, mm, že eh, tam vlastně nejsou dostatečné bezpečnostní podmínky pro eh, samotné Libice. Tak mě by zajímalo, eh, co si myslíte o těchto penězích, jestli jsou řádně vydávány, jestli jsou směřovány správným směrem a jestli jste zaznamenali nějaký pokrok nebo co byste sami navrhli k tomu, aby se situace zlepšila i proto, abychom zabránili tomu, že tyto peníze skončí ve špatných rukou druhá otázka se týká naší možné cesty do Libie. To by nám určitě poskytlo skvělou příležitost mm, projevit eh, tedy eh, náš zájem o zlepšení situace v Libii, prokázat, eh, jak moc nám o to jde. Ale mě by zajímalo, co si myslíte, že bychom od této návštěvy mohli očekávat? Myslíte si, že je, to, mm, že je tedy správná chvíle pro takovouto návštěvu a Eh, myslíte, že Kalif Haftar eh, by třeba se v tu chvíli mohl pokusit eh, převzít Tripolis? A třetí otázka. Pane Mecranek, a k čemu plánu OSN. Vy říkáte, že má slabinu, protože přechodné období 8 až 9 měsíců před tedy Eh, mezi ustanovením eh, toho zhromáždění a potom eh, volbami. Samozřejmě tam v těchto devíti měsících se může stát mnohé, došlo třeba k nedávným útokům v Tripolisu a podobně, ale Eh, předčasné volby. Já si kladu otázku, jak bychom mohli zajistit, že tyto eh, předčasné volby by byly opravdu demokratické bez právního rámce. Eh, to samozřejmě vyžaduje nějaký volební zákon a možná dokonce i referendum pro podporu nové ústavy. A já jsem četl v jednom článku, že Libie potřebuje mít jasné kořeny, na jejich základech budou fungovat nové instituce, takže mě já se ptám, Eh, co si o tom myslíme, tak abychom zabránili tomu, že výsledek eh, těchto voleb by okamžitě byl spochybněn eh, těmi, kdo v těch volbách prohrajou. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já si myslím, že všechny dotazy zde již zazněly. Já bych chtěl také mnohokrát přivítat a poděkovat panu Farhodovi a panu Mezranovi a chtěl bych, aby nám stručně řekli, jak se na věc dívají důležité okolní země jako Alžírsko nebo Egypt, jaký je jejich postoj k normalizaci a demokratizaci eh, v Libii a k procesu usmíření. Mohli byste toto nějak rozvést, protože si myslím, že to je velice důležité, jaký je vliv těchto dvou velice důležitých regionálních eh, aktérů. Děkuji. Děkuji. Já už na seznamu žádného dalšího zájemce o dotaz nemám, takže poprosím eh, v deseti minutách každý, abyste zareagovali. Prosím. Eh, eh, Děkuji. Já se pokusím na ty otázky odpovědět jednotlivě. Začnu pan, otázkou pana Gálera. z toho, co víme o mechanismech, které byly dohodnuty víceméně v kuluárech eh, samitu v Abidžánu mezi Africkou a Evropskou unii, je, že máme návrh, že IOM opravdu začne řídit eh, takovou transitní a exitní facilitu v Libii, kde vše bude spočívat v tom, že migranti či uprchlíci budou navráceni do svých zemí. Zatím ale nemáme technické specifikace tohoto mechanismu, tedy nejsme schopni se přesvědčit, jak to bude fungovat, kde to bude, zda to bude v Tripolisu nebo mimo město, jak to bude velké. Hovořilo se v médiích, ale i v kuluárech toho samitu o počáteční objemu 3700 až 3800 snad celkově migrantů kteří v současné době jsou ubytováni v detenčních střediscích na předměstích eh, Tripolisu. Ale opět z pohledu Libijců přetrvává otázka, jak dlouho to vše bude trvat. Máme tolik eh, čistě technických aspektů, které bude třeba vyřešit. Máte například IDPS, máte osoby bez státní příslušnosti, uprchlíky. A pak máme um, organizace jako UNHCR nebo IOM, které nesvedou je navrátit do jejich materské země. Například UNHCR v Libii mají registr uprchlíků a žadatelů o azyl a to obnáší v samotné Libii přes 43 tisíce. A přitom Libíci o tom nic nevědí srpnu roku 2013 to obnášel zhruba 39 tisíc. Takže tam to neustále stoupá. V Evropě máte sice program pro přesídlování, spolupracujete, snažíte se to nějak alokovat, snažíte se uprchlíky pomocí kvót rozmístěvat v členských státech, ale v Libii její počet roste a nikdo Libijcům není ochoten vysvětlit, kdy ty počty začnou klesat a kdy bude těch 43 tisíc rozmístěno někde. A to jsou pouze ti, kteří jsou registrováni. A UNHCR už naznačilo, že způsobilých pro azyl je možná přes 100 tisíc osob z konce roku 2016 pochází zpráva, kde máme přes 600 tisíc jedinců, kteří se v současné době zdržují na libijské půdě. Vrátíme-li se tedy eh, k otázce transitní a odjezdové facility a jak má fungovat, tak mohu pouze zopakovat, jakým způsobem se to dá prosadit a jak dlouho to bude trvat. Když vezmeme v potaz skutečnost, že máme tolik zemí, a tolik různých národností. Některé země vůbec ani nemají konzulát v Libii, případně ten konzulát nefunguje, je zavřený. Odkud získají eh, tito jedinci cestovní doklady? Jak se zorganizuje jejich návrat? A co Eritrejci? Eh, bude se zabývat a u, ať už eh, UNHCR nebo IOM i Eritrejci nebo se rozhodne, že v Libii musí zůstat. To jsou jenom některé z těch otázek. Těch 43 tisíc registrovaných v Libii, z nich je polovina Syřanů a pak máme tisíce Iráčanů a pak máme ještě Eritrejce, tisíce z nich registrované, další tisíce neregistrované. To je problém i pro Libii. Já tady vám to musím sdělit. Jak to vypadá z našeho hlediska? Vy v Evropě se, jste si rozhodli, že se vaše, váš program týká 22-20 tisíc a 17 až 18 tisíc zatím v praxi se má implementovat a i s tím vy tady máte problémy. A my se snažíme. A vy jste přislíbili dalších 50 tisíc a přitom ale není jasné, zda to zvládnete. Zda se vám to podaří v průběhu nejbližších dvou let, či vůbec ne. Z pohledu nyní um, otázky obchodování s lidmi v Libii. Obchodování a prodávání ilegálních migrantů, co by otroku. Na úvod musím říci, že ta praxe je z pohledu Libíců opravdu neobvyklá záležitost je to něco odsouzeníhodného a všichni Libijci to odsuzují, libijské společenské hodnoty, libijské svědomí zavrhuje takovéto nelidské chování. A pokud opravdu jsou součástí těchto procedur nějací pašeráci lidmi, tak to z většiny nebudou Libijci, to budou Afričané, kteří na libyjské půdě se zabývají takovýmto odchodem. Obchodem IOM zveřejnila první zprávu, jak víte, už před časem a tam šlo o obchodování s lidmi podél té trati. To se odehrávalo v Nigéru, na severu Nigérie, cestou do Libie. Nyní otázka týkající se podmínek, jak přežívají migranti v libijských detenčních eh, střediscích. No, co se týče těchto středisek, možná v Evropě vám nevyhovuje takový termín detenční středisko, můžete tomu chtít říkat třeba příjmové středisko nebo recepční centrum, ale řekněme, že tyto tato střediska provozuje ministerstvo vnitra a jejich více než 35 a právě tam na ně dohlíží ministerstvo vnitra. A můžeme říci, že v současné době se v nich nachází celkem zhruba 20 tisíc ilegálních migrantů, kteří většinou, většinou jsou zachyceni na moři a na těch mm, přijímání jsou v jednom z těch 12 eh, vyloďovacích středisek, které máme na našem pobřeží a pak jsou převáženi do těchto středisek. A tady k tomu si musím přece jen dovolit určitou poznámku. Počet ilegálních migrantů v těch detenčních střediscích se víceméně rovná počtu Libijců, Stowerly, kteří se do svého města nemohou vrátit, tedy pomoc při školení libijských pobřežních hlídek, znamená, že my můžeme prohledávat plavidla, navracet je, ale přitom my nejsme schopni Taueřanům pomoci navrátit se do svého vlastní města. Takže uvědomte si, v čem ta situace spočívá z pohledu Libijců. Proto tady opakuji, že vůči Libii se nedá takto postupovat pouze z pohledu, my máme v Libii nějak řídit migraci. To je země v chaosu a migrace je pouze jedním z mnoha prvků, záležitostí, potřeb, požadavků, které Libia potřebuje. S ní by se mělo zacházet jako se zemí, kde vládla válka a posledních 6 až 7 let vůbec nikdo nezohledňuje, jak nebezpečně je v té zemi a jak se snažíme řešit situaci v zemi v poválečném stavu tím, že vyřešíme migraci, případně chceme chránit nějaké migranty um, a tak dále, než abychom je odvezli na bezpečné místo. Opravdu je to obtížné. A proto návštěva vážených poslanců Evropského parlamentu by byla něčím, na čem nám velice záleží. My bychom rádi, abyste přijeli, pohovořili s Libijci v místě, navštívili ta střediska a nikoli pouze ta střediska, o něž hovoříte, tady paní Ajala už i o tom pohovořila. Ano, Taoržany, že by se měli mít možnost hovořit s nimi. Oni eh, kolem Bengazi mají 17 táborů, je jich tam 20 až 22 tisíc, kteří tam přežívají. Tak toto u nás v praxi vypadá. Další otázka se týkala spolupráce s EU, proškolování pobřežní stráže. Od vzniku operace Sofia je známo, že Sofie vznikla na základě požadavku zbavit se nežádoucího obchodování lidmi a rozbíjení převaděčských gengů. Ale víme, že od května roku 2015 do května 2016 byl mobilizovány jednotky, ale nebyli schopni se tím zabývat, začali pracovat až ve druhém pololetí roku 2016, proškolili um, pobřežní stráž, tak aby mohla na našich, teri- v našich teritoriálních vodách provádět zachraňování a nyní máme 150 proškolených eh, v rámci operace Sofia a to jsou i plavidla, která spadají pod Sofii, italské úřady, zajistili libijský, libijské pobřežní stráži v dubnu a v květnu čtyři plavidla. Ne víc než pět, rozhodně. Čtyři nebo pět. Předtím to bylo tak, že libijská pobřežní stráž pracovala na moři s, s úkolem zachraňovat a vyhledávat jedním plavidlem 14 let dlouhým, což nebylo nejvhodnější. Nyní díky italské pomoci jsou schopni fungovat 24 eh, hodin denně, zejména pokud je moře klidné a je odliv. Od května do dnešního dne vyhledali a zachránili přibližně 17 tisíc migrantů, které přivezli zpět do Libie. Co se týče těch zmiňovaných incidentů a toho obvinování ze strany nevládních organizací, musím vám vše vysvětlit technicky. Pokud plavidlo s ilegálními eh, migranty notifikuje MRC, což je římské středisko pro vyhledávání a záchranu, tak oni možná zároveň notifikují i plavidlo NGO, ať už se jedná Meceso Frontier, Aquario, Morem a tak dále. A pak MRCC se spojí s libijskou pobřežní stráží a sdělí jim, že tam je nějaké plavidlo a dobrá, je na něm 100-200 pasažérů, dají jim jejich koordinanty tak, aby je mohli zachránit. A pak NGO se rovněž dostane k té notifikaci a oni se snaží tam doplout rychleji, než se k tomuto plavidlu dostane libyská pobřežní stráž. A před měsícem to dopadlo tak, že někteří ilegální migranti se snaží vyskočit z lodě a doplout na loď eh, té nevládní organizace, než aby se dostali pod vliv Um, libijské pobřežní stráže. A tam máme například 30 eh, čtverečních metrů a tam je plavidlo 30 metrů dlouhé a pak máme to obrovské plavidlo vedle toho malenkého. Tam může dojít kdykoliv k převrácení tohoto, té malé loďky, která je ve srovnání s tou velkou miniaturou a tam je veliké nebezpečí, že dojde k tragédii. Afričané neumí plavat. A pak to dopadne tak, že libyská pobřežní stráž je obvinována z toho, že oni je schválně se snaží potopit. To je absolutní nepravda. Tady vám musím říci, že libyská pobřežní stráž funguje v současné době na základě Příkazu zkušených libijských eh, důstojníků. Ti často byli vyškoleni v Řecku, v Španělsku, ve Spojeném království. To jsou profesionálové. Jediné, co jim schází, je vybavení, zdroje a dokonce i ty italské lodě, ta plavidla, nejsou stoprocentně vhodná pro operaci typu Search and Rescue. Tam totiž potřebujete aby to plavidlo mělo nízkou palubu, aby se tam snadno dostal člověk zvenčí, aby se tam mohla přehodit síť, aby se mohl zachytit okraje a dostat se na palubu. Takže tam jsou ještě určité technické niance. A každý případ zároveň probíhá za určitých okolností. No a nyní už předám slovo mému kolegovi aby se vyjádřil ke zbytku těch otázek. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji za velice důležité otázky. Pokud jde o summit eh, v Abidžanu, nemáme dostatek informací. Mně se zdá, že zde byl jakýsi pokus na základě toho eh, skandálu s tím eh, otrokářským videem Eh, a že se tedy po něm eh, v řadě evropských zemí hovořilo o tom, že nyní je třeba něco dělat. Ale já si myslím, že když tedy eh, pominu nějakou vojenskou intervenci, tak se s tím nedá dělat nic. A to z jednoduchého důvodu, že my jsme již celá léta hovořili o tom, že se ignoruje, co se děje v Libii, že tam se zhroutil veřejný pořádek, že tam řádí kriminální organizace, že hranice je otevřená, a vlastně celý eh, jich eh, tam nyní přecházejí na různá místa lidé, kteří nejsou z, nejsou Libijci. Takže eh, je to říci vládě, ale nemá smysl říkat, že se o tom nevědělo, protože se o tom vědělo. Souhlasím také s tím, co říká pan Farhat, a to slovo od slova. Jeden dotaz zde padl na místní orgány, místní samozprávy, místní eh, vůdce. Já si myslím, že to je skutečně velice důležité. My dokážeme vyřešit eh, tu problematiku na úrovni národní, protože řada těch eh, stížností se eh, na té národní úrovni se stanou jaksi ušlechtilými, protože se eh, zde nejedná o tom, že někdo někomu ukradl ovci, ale hovoří se o islamistech, kontrarevolucionářích a tak dále. Takže pokud eh, my vyřešíme tu polarizaci na té horní úrovni, tak se nám může podařit pro i to smíření na té lokální úrovni. Libie nikdy nebude tou centralizovanou zemí, jakou byla za Kadáfího. To je pryč, to se stane. My skutečně budeme velice decentralizovanou zemí, ale nebudeme nikdy unitárním státem. A je potřeba nějakým způsobem zajistit redistribuci zdrojů a příjmů na tu úroveň národní, na tu úroveň lokální tedy z hora dolů. Ale ten přístup musí být koherentní. Nemůžeme se obracet pouze na ty lokální orgány. Tam je to také velice různé. Můžete tam mít nějakého místního zvoleného úředníka, nebo nějakou městskou radu, která je buď zvolená, nebo není zvolená, nebo je tam nějaký vojenský vůdce, někdy odvádějí dobrou práci, někdy ne. Takže to není nějaký všelek obrátit se na místní úroveň, která automaticky všechno vyřeší. Je to mnohem složitější. Otázka návrhu ústavy. Proč je tam to, že pokud máte dvojí občanství, nemůžete se ucházet o určité vládní funkce, například se nemůžete stát eh, členem vlády zde v podstatě islamisté toto navrhli, aby zabránili určitým konkrétním osobám, aby hráli úlohu v politickém životě. Já si myslím, že až bude návrh ústavy revidován, bude to odstraněno. Ano, pan Hasan Salám eh, toto již eh, navrhl, aby to bylo odstraněno, říká pan Farhat. A pak eh, je zde tady ještě to, co pan eh, Hasan sám říkal, že eh, nemá vůči nikomu žádné předsudky, že tedy nelze lidem říkat, ne, vy nebudete kandidovat. A pokud tedy někdo je z něčeho podezříván, tak eh, pokud se podrobí nějakému vyšetřování nebo soudu a ukáže se, že je vše v pořádku, tak samozřejmě nebudeme mu bránit, aby kandidoval. Ten politický problém, ten je odlišný. Otázka je, zda skutečně někdo může tu zemi opravdu sjednotit, mít podporu všech. Někdo říká, že některá osoba to být může, jiný názor zase je, že nikoli je to něco podobného, jako když v Itálii po válce zakázali obnovu fašistické strany, aby se nemohla vrátit zpět k moci, tak něco podobného je i zde. Prostě můžete některým lidem zakázat, aby kandidovali, protože se nechcete vrátit zpět do diktátorského režimu. Dále volby. Technicky, podle mého názoru, zde není problém eh, s legitimitou, eh, jaksi s tím, aby volby proběhly v souladu se zákonem. Technicky předseda volební komise říká, že to lze. Problém je zorganizovat je tak, aby se jich skutečně mohla zúčastnit velká většina Libijců a aby se jich také zúčastnili, aby ty volby byly legitimní. Protože v roce 2014 šlo volit jenom 15 lidí a pak eh, se to muselo opakovat. Zde jde skutečně o tu účast, o podporu širokých vrstev společnosti. A tam je eh, třeba připravit eh, jednoduchý volební zákon, nikoli ten složitý, který jsme měli v roce 2012, kterému nikdo nerozuměl. Ten volební zákon musí být jednoduchý a musí existovat mechanismus pro propagandu, kampaň, tak aby lidé skutečně pochopili, že ty volby jsou životně důležité a že by tam měli jít volit, tak potom budou volby i legitimní. A to by mohl být velice důležitý krok ku předu. Ale samozřejmě můžete eh, s tou legitimitou argumentovat i naprosto opačně. Že pokud lidé nepůjdou volit, tak eh, budeme na pokraji dalšího problému. Já si myslím, že pokud ten Salamehův plán nebude fungovat, tak spíše než abychom vyčkávali, tak bychom opravdu se o to měli pokusit. Viděl bych to jako takovou nejzasší alternativu. A pokud se lidé těch voleb zúčastní v masovém měřítku a vyjádří své stanovisko, tak se potom velice těžko proti tomu bude moci postavit nějaká militární skupina nebo něco podobného. Já jsem asi naivní, ale nechci eh, skutečně eh, předjímat, že se stane to nejhorší. Pokud jde o návštěvu poslanců Evropského parlamentu, myslím, že by to bylo velice přínosné, ale neradil bych, aby se to dělo kolem 17. prosince. Pokud já bych o tom termínu rozhodoval, tak bych to oznámil dnes. Řekl bych, my přijedeme třeba 10. ledna nebo někdy v této době, ale nepojedeme tam v okamžiku, kdy všichni budou zaujímat pozice, pokud jde o 17. prosince, ale oznámil bych, že tam přijedete někdy v lednu. To je tedy můj osobní názor. Děkuji mnohokrát. Ještě pan Farhat. Pokud jde o mučení a únosy migrantů v Libii, únosy se neomezují pouze na migranty. I sami Libijci trpí únosy z důvodu vyžádání výkupného, trpí eh, vraždami. Dám vám příklad. Eh, dnes, eh, tedy v tento prosincový den roku 2017, je otec jedné rodiny, jmenují se Šaršáří, žijí v západní části Libie a již více než dva roky jsou uneseny tři jejich děti. a libýský bezpečnostní aparát je nedokázal té rodině vrátit. A jeden z velitelů libijské pobřežní eh, stráže, který pracoval na eh, člunu eh, Search and Rescue, tedy na záchranu migrantů, má syna 14-letého a byl zde pokus o unesení toho chlapce a když se chlapec pokusil uniknout, tak byl postřelen a nyní je handicapován. A je to jen proto, že jeho otec eh, pracuje v pobřežní stráži a snaží se vlastně bojovat proti těm pašerákům lidí. Taková je realita. A těch případů je mnohem, mnohem víc. Děkuji. Děkuji. Já bych tedy chtěl na závěr velice poděkovat našim eh, hostům a učiním eh, dvě závěrečné poznámky. Za prvé, myslím si, že Evropský parlament eh, se musí chovat jasně. Všimli jsme si, že v této poslední fázi chtějí mnozí diskutovat o libijské otázce, například e, výbor pro veřejné svobody. A já si myslím, že musíme vystupovat jednotně, vyhnout se tomu, aby si každý výbor to dělal po svém. Myslím si, že by bylo dobré celou tu diskusi nějak syntetizovat, pokud chceme mít e, významný dopad na ten probíhající proces. Myslím si, že i naši hosté si uvědomují, že eh, si, my víme, že Libie je jedním, eh, jednou z největších výzev a ta to rozdělení moci v Libii je výsledkem mnoha různých dynamik. Jednak v roce 2011 eh, byl poražen Kadáfi, ale ti lidé, kteří ho porazili, již tehdy měli mezi sebou řadu rozporů, které se tahly z minulosti. A potom eh, zde bylo napětí v roku 2014, jednak ta operace Důstojnost eh, generála Haftára, proti tomu revoluční islamsk, islámské mise, ten eh, městský stát eh, Tripolitánie, vývoj v Mizurátě a dále také silné berberské zastoupení. A tato situace vlastně bránila tomu, aby se tam nějak uplatnili všichni zvláštní vyslanci vysladní OSN. Já si myslím, že Libijská otázka je především otázkou euroafrickou. A s tímto vědomím je třeba k ní přistupovat. Libie je totiž určitou křižovatkou jak pro geopolitickou stabilitu na severu Afriky, tak pokud jde o migrační proces a veškeré jeho dopady. A řešit problém Libie je velice důležité i pro vývoj v samotné Evropě. Proto bychom se tím tématem měli zabývat v širším kontextu a náš přístup by se měl opírat jednak o novou strategii EU-Afrika, kterou jsme eh, v Abidžanu zahájili, to znamená politika rozvoje, politika migrační, eh, finanční eh, zdroje a tak dále. A potom je třeba zahájit proces politické stabilizace. Návrh vybudova- eh, vyhlásit volby, pokud by Salamehův plán neuspěl, to je návrh, který lze jistě zvážit, ale je poměrně hodně nebezpečný v tom současném libijském kontextu. A myslím si, že je třeba se opravdu vážně zamyslet nad tím, zda je to vůbec proveditelné, ty volby. Já si v zásadě myslím, že bychom veškeré možné úsilí měli vynaložit na to, aby byla prodloužena dohoda ze Schirátu. To znamená, aby toho 17. prosince nebyl začátkem konce, aby to nebylo nějaké symbolické datum. Je to důležité datum, ale mělo by umožnit eh, nalézt eh, další čas, aby ten eh, proces mohl pokračovat. Já jsem samozřejmě znepokojen možnou odpovědí generála Haftara. Znepokojuje mne i ten další jev, který může mít značné dopady na celý ten proces A potom ještě jedna věc, eh, kde bych chtěl hovořit jasně. Migrační problém je velice závažný. A myslím si, že je třeba trošku opravit to, jak je v současnosti podáván. Já chápu, že některé země, zvláště tedy Itálie, mm, mají určitou obavu z toho uzavírat bilaterální eh, dohody protože pro Itálii je to veliká zátěž, ale my zároveň nemůžeme ignorovat, že pokud uprchlíky nepřijímáme, tak to v Libii vede k řadě problémů. A musíme si také uvědomit, že nyní, když eh, Eh, jak si jsou ti lidé, kteří vystupovali proti migrace, migraci poraženi, eh, ty, eh, kteří tedy, ty pašeráci, tak na místo lidí pašují ropu. A zde nemluvíme o nějakých lodičkách, zde mluvíme skutečně o ropných tankerech a tím se vlastně vyprazdňuje libijská státní pokladna. A ty bilaterální dohody mohou vést ke dvěma negativním dopadům. Jednak ti imigranti tam zůstanou v obtížné nelidské situaci a druhým aspektem je to, že ti eh, pašeráci se si upgradeují na jiné aktivity a budou velice oslabovat finanční situaci Libie. A myslím si, že i zde je třeba, abychom tento přístup eh, opravili jaksi na té evropské úrovni. A na závěr my eh, nemůžeme být těmi pštrosy, kteří eh, strkají hlavu do písku. Kolem Libie panuje řada regionálních zájmů, ale také řada zájmů mimo region. A existují i některé evropské země, které hrají trošičku na obě strany a které samozřejmě nechtějí nebo neumožňují, aby Evropská unie jednotně zareagovala na řešení situace v Libii. A já si myslím, že toho musíme dosáhnout. Musíme eh, hovořit eh, jasně, evropská zahraniční politika musí postupovat jednotně a musíme se tady shodnout na těch eh, základních principech. Pouze tak eh, proces eh, demokratické stabilizace může pokračovat a uspět. A zapojit je třeba samozřejmě i další výbory Evropského parlamentu, tak abychom i v parlamentu postupovali jednotně. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za vaši ochotu a nyní přejdeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Děkuji. Dobrá tedy. Zahájíme další bod pořadu jednání. Týká se makrofinanční pomoci pro Gruzii. V současnosti probíhá důležitá diskuse jak víte, my jsme již Evropské komisi předestřeli řadu problematických okruhů, které se týkají kondicionality a těch zdrojů, které jsou pro Gruzii určeny a jejich využívání. Spravodajem u této skup- u tohoto zprávy je pan Andrej Smamikins, kterému tímto předávám slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste zmínil, komise navrhuje poskytnout 45 milionů eh, Gruzii v podobě úvěrů, to je z toho tedy 35 milionů a 10 milionů ve firmě grantů. Eh, naposledy jsme poskytli 46 milionů, eh, kterou, jehož poslední tranče byla vyplacena v květnu 2017. Eh, kromě toho máme Armédii, Moldavsko, eh, Kyrgyzsko a eh, Republika Libanon a další země, které dostávají podobnou pomoc. Já jsem přidal pouze jeden pozměňovací návrh vůči poslední verzi. Jde mi v něm o to, abychom znovu potvrdil to, že je potřeba splnit základní podmínky pro poskytnutí této makrofinanční pomoci, což se samozřejmě pojí s demokratickými požadavky. Kromě toho je potřeba zajistit, aby komise a ESVČ monitorovaly plnění eh, těchto podmínek v průběhu životního cyklu poskytování této pomoci. Potom Eh, se snažíme eh, dosáhnout taky rychlé dohody mezi Evropským parlamentem a radou. Eh, podmínky, které tedy přikládáme k této makrofinanční pomo- pomoci, se samozřejmě pojí s demokracií a právním státem a reformami, které tedy probíhají. V tuto chvíli probíhá jako příkladu ústavní reforma v Gruzii tak aby to bylo tedy v souladu s požadavky s eh, Benátek. No, kromě toho tedy komise samozřejmě musí mm, ty, toto plnění těchto reform také monitorovat. Nalezli jsme také řešení eh, v rozhodnutí ehm, z července 2017 o Moldavsku. Já eh, tedy se stavím k mm, doporučením komise v tuto chvíli pozitivně. Děkuji komisi za to, že velmi rychle zodpověděla na otázky, které jsem jim předložil. Mm, těším se na spolupráci s kolegy, s novými zpravodaji v následujících týdnech. Ehm, děkuji také spoluspravodaji Hanu Takulovi z výboru INTA. Děkuji tedy za spolupráci, kterou jsme doposud měli. Ehm, výbory AFET a INTA úzce spolupracují, abychom dosáhli rychlého pokroku u tohoto naléhového tématu. Děkuji, děkuji mnohokrát a můžeme tedy hned dát slovo spolu s panu Takulovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za pozvání na tento výbor. Mm, vážím si spolupráce mezi e, našimi dvěma výbory. Také mi bylo potěšením spolupracovat s panem Mamikincem. Spolupráce byla dobrá. Mm, těším se také na vaše připomínky. Komise navrhuje e, poskytnutí makrofinanční e, pomoci Gruzii už po třetí od roku 2008. Tentokrát komise navrhuje částku 45 milionů eur, z toho tedy 10 milionů bude ve formě grantů a zbylých 35 milionů eur ve formě úvěrů. E, Gruzie se připojila tedy k východnímu partnerství EU a má tedy zásadně důležitou geopolitickou polohu. E, v minulém roce došlo k oslabení Lary, což samozřejmě vedlo k zvýšení veřejného eh, dluhu eh, vůči HDP. Eh, důležitou roli ale hrají stále investice. Gruzie se tedy potýká s těmito finančními problémy, ale přesto finanční systém v Gruzii zůstává zdravý zejména díky obezřetnému dohledu a regulaci ze, stranu, ze strany centrální banky. EU ehm, e a Gruzie eh, také nedávno ustanovila prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu DCFTA. Eh, komise také poskytla svá doporučení Gruzii ohledně toho, jak eh, postupovat při stabilizování demokratického systému je důležité mít na paměti, že všechny tyto eh, procesy trvají dlouho a pokud hledáme jakékoliv dlouhotrvající řešení, tak to musí vycházet ze, samých, ze samostatných opatření dané země. Já si opravdu myslím ale, že Gruzie prokázala ochotu eh, pokračovat na cestě vůči stabilizaci a eh, jakákoliv tedy eh, pomoc, kterou poskytujeme, eh, bude vycházet z toho, že bude i nadále probíhat tento pokrok. Děkuji a nyní stínový zpravodajové. Prosím. Pan Preda zahra, nahraduje, eh, nahra, nahradí pana Štětinu, prosím. Eh, ano, já eh, nahrazuji stínového zpravodaje pana Štětinu a nejprve chci poděkovat zpravodaji i oběma kolegům, spoluzpravodajům. Pan Štětina souhlasí s tím, co navrhuje pan Mamikins, a sice, že tedy předložíme jeden eh, pozměňovací návrh jako eh, společné prohlášení institucí Gruzie, tedy je jakýmsi, řekněme, průkopníkem, ale ještě stále je tam, jsou tam oblasti, které je možno zlepšit. Eh, například se to týká problematiky bývalého premiéra Mirabišviliho a Eh, tedy toho, té podmíněnosti mezi makrofinanční eh, pomocí a finančními, tedy jasnými demokratickými mechanizmy. Tuhle tu musíme, eh, vlastně tu podmíněnost musíme jasně definovat v tom svém společném prohlášení, ale pak je potřeba to implementovat v praxi. Článek 2 návrhu komise říká, že komise i ESVČ by budou monitorovat e, proces e, demokratický v průběhu tedy poskytování této makrofinanční e, pomoci. Tyto podmínky, říká pan Štětina, se také týkají respektování účinných demokratických mechanismů, jako je právní stát a lidská práva. Abychom tedy vyjasnili ten proces, já mám otázku, říká pan Štětina, na zástupce komise a ESVČ, kteří budou monitorovat ten proces. Za prvé, první otázka. Můžete prosím detailně popsat, jak v praxi bude vypadat ta podmíněnost, která je definována v článku 2 a za druhé, druhá otázka, toto společné prohlášení je eh, jakýsi stimul pro demokratické procesy, ale já zase si neumím představit, jak to bude implementováno v praxi. Jinak se pan Štětina těší na spolupráci se zpravodaji a s eh, dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pan Austrevičus. Děkuji. Pane předsedo, děkuji kolegové za tuto příležitost eh, hovořit o této tématice jménem Javiera Narta. Stinového zpravodaje, eh, zastupuji tedy ALDE. Zaznamenali jsme velmi důležitý moment kdy se věnujeme výkonu a implementaci dohody o přidružení. Kromě toho také tady jde o, volno, o dohodu o volném obchodě se zeměmi ve východní Evropě. Ehm, já si myslím, že toto je správný přístup. Souhlasím s tím, aby výbor a Fed eh, možná v příštím roce poskytl zprávy o podkroku u těch nejpokročilejších a nejochotnějších zemí, které chtěly nadále prohlubovat své vztahy s EU na eh, základě zásady europeizace. Děkuji oběma spoluspravodajům za oba výbory. je správné mít tuto podmíněnost, stanovit si jasné podmínky, eh, předložit pozměňovací návrh v tomto smyslu, který eh, tedy se vztahuje k politickým kritériím, na jejich základě bude poskytnuta makrofinanční pomoc. Eh, nastal čas proto, abychom uznali význam tohoto vzájemného vztahu, ne proto, že bychom někoho chtěli potrestat, ale prostě proto, abychom ustanovili důležitý nástroj pro monitorování a pro vliv na situaci v konkrétních zemích. Je zde velký rozdíl mezi rozpočtovou pomocí a makrofinanční pomocí. O tom jsme eh, velmi dobře diskutovali na výboru INTA minulý týden. A teď tedy dobře chápeme Přinejmenším to chápou ti, kteří se účastnili toho zasedání, ten eh, vlastně rozdíl. A teď máme tedy společné prohlášení týkající se i Moldavska. A já si tedy myslím, že je určitě dobré mít to též pro Gruzii. Vážení kolegové, určitě asi chápeme, že věci, o kterých hovoříme, by měly prospět eh, daným zemím. Měli bychom být v neustálém kontaktu, mm, přihlížet také k mm, zprávám účetního dvora ohledně těchto zemí, ohledně využívání poskytnuté pomoci. A já se těším na to, že eh, eh, kolega Hanu eh, Takula převezme důležitou roli u očitního dvora, určitě poskytne tedy, podpoří to, tento přístup. Děkuji tedy. Schulz. Děkuji, pan poslanec Schulz. Thank you, chair. Děkuji. já si mohu přát jenom též, co pan Astrevičus. Já tedy doufám, že pan Takula ve chvíli, kdy eh, změní eh, své tedy úkoly, své povinnosti, tak eh, se poučí z toho, co se dozvěděl v Evropském parlamentu. A Chtěl bych jenom říci, že na výboru INTA jsme opravdu dohloubky hovořili o cílech a pozitivních dopadech mikrofinanční pomoci, tedy jak může dobře působit, ale jaké problémy se s tím mohou i pojit. A já souhlasím s tím, že podmíněnost, jasné podmínky jsou tedy jasným eh, nástrojem, který využijeme i zde ve výboru eh, AFET eh, pro to, abychom vlastně ustanovili jasný monitorovací proces Tady vůbec nejde o nějaké poskytování zpráv za e, jednou za rok. My vlastně e, mm, potřebujeme, aby všechny struktury Evropské unie přispívaly k tomuto mm, monitorování, protože my tady poskytujeme peníze daňových poplatníků a my jsme tedy zodpovědní za to vysvětlit e, daňovým poplatníkům, jak jejich peníze byly vynaloženy. Takže to monitorování vlastně se pojí s politickým konkretizováním toho, na co vynakládáme tyto peníze v zemích východního partnerství, v tomto případě tedy v Gruzii. Já souhlasím s, před, eh, s navrhovaným pozměňovacím návrhem ohledně toho, že je potřeba zvážit doporučení Benátského eh, eh, výboru, Benátské komise a Kromě toho, eh, tady už bylo zmíněno, jaký je rozdíl mezi úvěry a granty. Protože úvěry eh, eh, velmi často vedou do jakési spirály závislosti těchto zemí. A přitom účelem makrofinanční pomoci je dát jim příležitost vybudovat si svou ekonomiku způsobem, aby se vlastně vymanili z této spirály, aby měli svou vlastní samostatnou ekonomiku. To znamená, aby dosáhli eh, schopnosti stát na vlastních nohou. Takže já, eh, má skupina eh, dává přednost poskytování grantů, protože my v podstatě chceme poskytnout dodatečnou pomoc vlastně ve způsobu, jak postupovat i do budoucna. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Hams. Thank you. So um, I don't have to um, remind everybody that we discussed. Ano, děkuji. Já nemusím nikomu připomínat, že už jsme se tím zabývali před summitem východního partnerství. Šlo o celé východní partnerství a v rámci toho rovněž o otázku co má přijít dál, zejména v otázce přidružení těchto zemí. A všichni v této sněmovně více-méně souhlasili, že jde o prosazování těch dohod o přidružení. Tady se domnívám, co je na nás, abychom toho dosáhli v rámci makrofinanční pomoci, je spustit vzájemně dohodnutým způsobem reformy v rámci těch dohod o přidružení. A tam nebylo žádných pochyb. A to se ukázalo i v průběhu těch schůzek s našimi partnery z těchto zemí, že to je ten správný přístup. Já bych ráda, aby se kolegové v rámci výboru INTA zabývají následnou zálež- následnou záležitostí, že pokud něco nastavíme, a to napevno, tak musíme být spolehliví. A z toho plyne, že to, co bude nastaveno, bude i dosažitelné. Pokud je to reálné, tak bychom pak neměli ustupovat. Právě v rámci tohoto postupu musíme ty podmínky nadefinovat, to je ještě před námi a tady v Euronestu rovněž, kteří spolupracují, tam bych ráda, aby k tomu přispěli i oni. V případě Gruzie všichni souhlasí s tím, že země se vyvíjí mnohem slibněji a lépe než ostatní. Na druhé straně jsou pod obrovským tlakem. Nejde tam pouze o, ty, o ten takzvaný zmrazený konflikt, v němž vězí, ale máme rovněž Azerbajdžán a Turecko, což je velice, řekla bych, náročný soused a obtížná sousední země, která situaci rozhodně rovněž ovlivňuje. Tedy máme tam i určité politické napětí a na to nesmíme zapomínat, když to zemi posuzujeme. Z mého pohledu a v kontextu toho, co už zde zaznělo, bych ráda dodala, že vývoj situace v mediálním prostředí, transparentnost mediálního odvětví, ale i otázka vlastnictví médií, která se s tím váže, a i pluralismus mediální. I na tom nám záleží. I to se počítá a to bych ráda, aby v té podmíněnosti rovněž bylo zapracováno. A pak ještě nezávislé soudy. Tam jsme hovořili s kolegy z Benátského výboru, že nezávislé soudní, soudnictví, nezávislé soudy, to je něco, nač se zapomínat nesmí. Takže i když je ten vývoj ve skrze pozitivní, tak bychom neměli polevovat v diskusích s naším partnerem z Gruzí. No a k tomu ještě dodám jednou větou takovou vděčnost, že zem, Gruzie je jednou se zemí, která Turecku nenavracuje takzvané členy Gilenova hnutí. To je velice pozitivní jev. V tom musíme Gruzii podpořit. A i s tím, že víme, že nikoli veškerá eh, otázky lidských práv jsou eh, vyřešeny, no a dokonce i některé genderové záležitosti, tam se s nimi nenakládá dobře, tak v tom kontextu je to rozhodně takový kladný moment a za to musíme Gruzii pochválit. Děkuji, pan Jurek. Děkuji vám na čem nám nesmírně záleží, je podpora Gruzie a to z mnoha důvodů, jak objektivních, tedy geopolitickou polohu, pak ještě z historických důvodů, totiž propojení se západní Evropou a i z subjektivních důvodů, protože v rámci gruzínského společenství existuje opravdová vůle a odhodlání být součástí západní Evropy. Zároveň však stílím vše, co zde zaznělo z úst kolegů, zejména racionální podmíněnost. A pak otázka politických vězňů. Tam to jsou politici, a často jsou i zkušení matadoři prozápadní a my s nimi musíme být solidární. Už hovoříme dlouho o takzvané selektivní spravedlnosti, o měření dvojím metrem a o znež- zneužívání judikatury k vyvíjení nátlaku na opozici. Ale nyní se už to posunulo dál. Po eh, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva vůči bývalému premiérovi Ivanu Madvašvilimu můžeme s jistotou konstatovat, že v Gruzii existuje ten jev, který se nazývá politické pronásledování a tím máme základ pro zcela kategorické také stanovisko vůči této záležitosti a odsudek. Jinak sdílím zejména to, co zde řekla paní Harms. Obecně naše státy víme, že tam se lišíme v některých záležitostech, ale že bychom zároveň neměli tlačit v genderové záležitosti na státy východní eh, Evropy, protože jinak ještě přiléváme olej do ohně a v podstatě nahráváme Putinovi, protože v té otázce se ty státy tak až neliší, ale je třeba nenechat se zneužívat, tak aby ideologicky to nevypadalo tak, že se někteří obyvatelé budou cítit, že v podstatě Západ za to nestojí na základě těch informací. Tady musíme k tomu přistupovat střízlivě. Tedy postupujme umírněně humanitární záležitost číslo jedna, to jsou političtí vězni, tím se musíme zabývat a tam musíme požadovat konkrétní vězni, eh, konkrétní řešení, totiž eh, propuštění těchto osob. Kalniet. Děkuji, pan poslanec Kaněte. Děkuji, pane předsedo. Já se stoprocentně podepisuji pod tím, co zde jménem pana Štětiny přednesl pan Preda, ale zejména se chci pozastavit nad tím rozhodnutím soudu eh, pro lidská práva ve Štrasburgu v kauze Menarbašvili. Tam máme opětovný důkaz, že je zneužíváno eh, státu práva v Gruzii. To musí přestat. Ehm, I začení a vazba už byly politicky motivovány a soud potvrdil, že bylo porušeno pravidlo 18, paragraf 18 charty lidských práv a to není poprvé. Tam ten verdikt bývalého premiéra Meravišviliho obsahuje i pasáže, které hovoří o tom, že byla porušena i jiné e, odstavce a jiné paragrafy Charty lidských práv. To by mělo zafungovat jako rozhodný motiv pro současnou gruzínskou vládu, proto aby přestala se snažit e, pouze chodit kolem horké kaše, případně se vymlouvat. Jedná se o opravdu strapnění, o moment, který odhaluje praktiky gruzínských eh, orgánů. A zejména mi připadá skandální prohlášení gruzínského ministra spravedlnosti, že totiž se v podstatě jedná pouze o to, že by měla gruzínská vláda či gruzínský stát vyplatit několik milionů eur panu Meravišvilimu. To mi připadá absolutně nepřípustné, nevhodné a zejména z úst vlády. Správná odpověď je, je taková. Eh, přestaňte obvinovat pana Meravišviliho a měl by být bezpodmínečně a bezodkladně propuštěn z vězení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní si vyslechneme komisi zástupce komise pracuje na sekci makrofinancí v oblasti politiky sousedství. Prosím, Thank you very much, uh, chair. My name... Děkuji. Já se jmenuji Jan Gríse, pane předsedo, a jsem v, z jednotky pro sousední země v oddělení pro hospodářství a finanční záležitosti. Tedy začnu tím, že poděkuji eh, poslancům za podporu eh, této koncepce makrofinanční pomoci pro Gruzii. Gruzie má veliké potřeby, jedná se o tříleté období do roku 2020, to je rámec eh, programu IMF pro tuto zemi. Finanční potřeby se týkají zejména tří záležitostí, totiž velký externí deficit běžného účtu, za druhé potřeba zvýšit rezervy v cizí měně a za třetí zvýšení zadluženosti z pohledu eh, požadavku na amortizaci, se kterými se počítá v nejbližších třech letech. To je vše vzájemně propojeno a právě z toho vychází náš návrh pro tento program makrofinanční pomoci Gruzii. Navrhovaná částka 45 milionů eur pokrývá přibližně třetinu toto reziduálního eh, finančního nezabezpečeného nezabezpečené částky zatím, což si myslím, že jednak je jasné, že tady je přidaná hodnota a na druhé straně sdílíme to břímně s jinými dárci. Dále bych chtěl upozornit, že toto rozhodnutí může být schváleno rychle, protože se jedná o finanční nástroj pro um, pomoc v nouzi a e, účetní dvůr už e, v tomto zrychleném režimu rozhodoval i v minulosti. Jedná se o formu pomoci makrofinanční sousedním zemím a tam došlo k závěru, že by se měl celý proces schvalování e, mezi spolulegislátory zkrátit a i komisař Moskovici v dialogu s výborem INTA to před několika týdny zúraznil. Ještě stručně se vyjádřím k některým záležitostem, které jste zmínili. Bereme na vědomí návrh společného prohlášení, který by byl součástí eh, návrhu stanoviska výboru AFET. Zároveň bych rád zdůraznil, že my v komisi nemáme zcela jasno v tom, čeho by mělo společné prohlášení vůbec dosáhnout. Politické vstupní předpoklady, demokracie, právní stát a respekt pro lidská práva jsou samozřejmě součástí našeho rozhodovacího procesu nezávisle na všem. A vy to máte, týká se to článku 2, prohlášení se na to odvolává, ale nic více. Já bych rád k tomu pouze dodal, že z toho, jak jsem to zde pochopil, máme celou řadu obav, se kterými jste přišli, které jste zde zmínili, ale zároveň nejsou žádné vážné obavy týkající Gruzie jako takové a že v, zá, v zásadě podporujete tu finanční pomoc. Já hovořím z pozice toho, že i ESVČ souhlasí a bylo by obtížně představitelné, že by se například Gruzii ta pomoc zamítla, protože by z politického pohledu nesplnili eh, předstupní podmínky. Není to doporučený postup k tomu přidávat nějaká prohlášení pravidelně k těmto rozhodnutím. Ano, tam, kde se jedná o výjimečnou situaci, tak to může dávat smysl, ale my jsme vedli dlouhé diskuse jak s tímto výborem, tak i s výborem INTA v případě Moldovy před několika měsíci, protože tam se jednalo o výjimečnou situaci a v tomto kontextu, no, není to na mě, abych o tom takto napřímo hovořil, ale tady přece jen Gruzie je v jiné situaci a mohli bychom devaluovat institut tohoto prohlášení tím, že bychom jej začali připojovat všude. Takže z substantivního pohledu nejsme přesvědčeni, že je potřeba přijít s takovým společným prohlášením. A nyní k dalším záležitostem, o kterých jste se zmínili včetně politické podmíněnosti a monitoringu. Tedy v souladu s článkem 2 máme mandát, jakmile bylo rozhodnutí schváleno, monitorovat podmíněnost politického pohledu. A to po celou dobu platnosti této finanční pomoci. V praxi ty milníky, kdy se rozhoduje, tak to je jednak uvolnění těch peněz, tam se provede vyhodnocení. A tady bych stručně odkázal na podmíněnost tom obecném slova smyslu. Máme tedy jednak politickou podmíněnost a to se týká toho rámce té finanční pomoci a to je víceméně standardní vstupní podmínka a pak máme konkrétní politické e, podmínky v tom memorandu porozumění a tam k tomu dodám, že MFA je makroekonomický nástroj, což je jasné. Takže ty podmínky mají dlaždit cestu ke snižování zranitelnosti po hospodářské stránce, tak aby bylo méně pravděpodobné, že tam dojde k nějaké hospodářské krizi. Takže ty podmínky jsou propojeny se samotným smyslem této pomoci, což je plně v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu a radu z roku 2013 o makrofinanční pomoci, zejména princip 1a, který říká, že MFA by mělo být základem pro prosazování politických programů, který obsahuje silné reformní kroky, které zlepšují hospodářskou situaci a i bilanci finanční bilanci. To je v recitále 16 a 22 rovněž zopakováno a i v článku 3 návrhu komise, který odkazuje na podmínky, politické podmínky z pohledu ekonomických politik. Takže my jsme přesvědčeni, že síla tohoto nástroje a jeho páka je velice přesně provázána s jeho zaměřením a tady jsme skeptiky, co se týče návrhu tu kondicionalitu zatěžovat či přetěžovat mnoha novými oblastmi. Zároveň vás chci ujistit, že asociační dohody jsou samozřejmě velice důležitými referenčními body z pohledu Evropské komise, kdykoliv definuje konkrétní politické podmínky a mnoho těch záležitostí, o nichž se hovoří v těch dohodách, se přímo pojí s hospodářským vývojem a byly plně zohledněny. Samozřejmě za podmínky, že asociační dohoda, či spíše za předpokladu, že tam máme delší dobu trvání eh, platnosti té smlouvy o přidružení a eh, ten finanční stimul je krátkodobější. Takže nějakým způsobem se tam musí vyvážit i ta reálnost provedení. Ještě možná jedna větička k rozdělování půjček a grantů. To se stanovuje na základě pokroku v oblasti ekonomického rozvoje, eh, příjmu na hlavu v dané zemi, udržitelnosti dluhu, o níž se zde i hovořilo. Gruzie rozhodně eh, pokročila v oblasti eh, příjmové situace obyvatel na prostoru posledních pěti až deseti let, což je jedním z faktorů, kde jsme snížili rizikovou situaci Gruzie ve srovnání s minulostí. To je asi vše zatím. Děkuji. A nyní má slovo zástupce eh, SVČ. Prosím o stručnější vyjádření. Děkuji, budu se snažit hovořit stručně. Myslím si, že v první řadě Gruzie je země východního partnerství, která se nejvíce blíží naší představě v okamžiku, kdy jsme v letech 2008 až 2009 východní partnerství zakládali. Neznamená to, že všechno je dokonalé, některé problémy zde již byly zmíněny, my je sdílíme a nejnovější eh, zprávy naleznete eh, v asociační implementační dohodě zveřejněné 10. listopadu. Na asociační radě budeme eh, diskutovat o dalších formách spolupráce. Rada se uskuteční na začátku roku 2018 eh, a Gruzie samozřejmě chce i nadále pokračovat ve formách. Eh, v říjnu a v listopadu proběhly místní volby v Gruzii a obecně byly dodržovány základní svobody. Účastníci voleb Eh, mohli tedy volně kandidovat, hovoří se také o uvolnění vízového režimu a musíme velkou pozornost věnovat především eh, ústavním změnám. Nedávno byl eh, přijat určitý návrh na změnu ústavy, který je plně v souladu s příslušnými doporučeními. A nedávno byl také zvolen nový ombudsman, po dlouhých konzultacích s občanskou společností a to je něco velice pozitivního pro rozvoj gruzínské demokracie. Je velice důležité udržet eh, tyto reformy v chodu a dosáhnout samozřejmě také makroekonomické stability a proto jsme i pro tuto finanční podporu. My v ESVČ jsme v úzkém vztahu s útvary komise a naše celkové hodnocení je tedy platné stále a ty předběžné politické podmínky stále jsou plněny. Samozřejmě jsme připraveni poskytnout jakékoliv hodnocení týkající se právního státu, demokracie a probíhajících reform v Gruzii, pokud to bude potřeba. Nicméně vzhledem eh, k tomu, že ta situace se liší například od Moldavska, kde je mnohem eh, dramatičtější, eh, kde nebyly respektovány zásady Bernerovy komise a myslíme si tedy, že, ten, eh, že to společné prohlášení vlastně v případě Gruzie není tak úplně nutné. Děkuji. Pane zpravodaji, Vezměte si prosím sluchátka, jinak mi neporozumíte. Pan Gres řekl, že v zásadě příliš nechápe tu práci, kterou eh, odvádíš, tak možná, když mu to lépe vysvětlíš, tak eh, tomu porozumí. Jak jsem říkal, já Mám celou řadu otázek, které jsem tedy zaslal a již jsem na ně i obdržel odpovědi. Pracovali jsme na tom se stínovými zpravodaji a já jsem nakonec předložil pouze jeden pozměňovací návrh, takže příliš nechápu, o čem zde vlastně nyní hovoříme. Já si myslím, že ta odpověď je jasná. Tím tedy uzavíráme tuto diskusi. Myslím si, že eh, lhůta pro předkládání eventuálních pozměňovacích návrhů je 7. prosince a potom 23. ledna budeme zprávu projednovat zde ve výboru. Takže můžeme i tento bod uzavřít. Všem vám děkuji. Pronti? Abbiamo adesso all'ordine del giorno. A nyní máme na pořadu jednání absolutorium za rok 2016. Spravodajem je pan Kristian Preda, kterému tímto neprodleně předávám slovo. Já vidím, že je zde velký nepokoj uprostřed skupiny zelených. Paolo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se dívám na hodinky a zjistil jsem, že máme ještě 13 minut na ty tři body, takže já bych dva sloučil, které se týkají toho absolutoria. Já tedy začnu tím eh, absolutoriem komise na rok 2016. Eh, týká se to té části evropského rozpočtu, která nás zajímá, tedy eh, heading 4. Zde bych chtěl ocenit snížení materiálních chyb o 2 z 2,8 na 2,1 To je velice pozitivní vývoj a myslím si, že v těch nadcházejících, tedy doufám, že v nadcházejících letech se dostaneme pod ty 2 A vyzývám komisi, aby splnila všechna doporučení Evropského účetního dvora protože se ukazuje, že to procentuální e, snížení mohlo být ještě o 0,7 vyšší, pokud by komise skutečně splnila všechna doporučení. Dále, e, pokud jde o konkordance e, civilních misí, zde ty práce pokračují velice rychle kupředu a ještě je zde jedna věc týkající se absolutoria komise a ta se týká nedostatků auditních postupů v některých kandidátských či potenciálně kandidátských zemí a prostředků z předvstupních nebo z předadhezních eh, fondů. Zde opět Evropský účetní dvůr se domnívá, že komise by eh, měla zlepšit provádění těch auditů. A já konkrétně navrhnu změnu u bodu 4. Tam si myslím, že by měla být jasnější formulace týkající se zdroje těch problémů, to znamená určitých nedostatků v auditních systémech u některých z našich partnerů. A pokud jde o ten bod číslo 5, ten se týká absolutorie ESVČ. Jsem rád, že administrativní eh, rozpočet eh, byl eh, tedy implementován a snížila se zde i ta úroveň materiálních chyb. Chtěl bych nicméně upozornit na to, já vidím, že všichni kolegové <laughs> odešli. Když jde o rozpočet, tak všichni odejdou. To jsem trošičku smutný, že jsem tu s tím rozpočtem zůstal sám, ale samozřejmě s vámi, pane předsedo. Chtěl bych ale e, zmínit to, že je e, třeba zdvojit úsilí týkající se lidských zdrojů, zvláště se to týká těch manažerských e, pozic e, a týká se to tedy některých pozic zastupovaných eh, členy ze starých členských států. Také chci upozornit na to, že Evropský účetní dvůr zjistil určité nedostatky eh, ve eh, výběrových řízeních, pokud šlo o kontrakty pod 510 tisíc eur, tedy v nižší Eh, částce než 510 tisíc eur. A pokud jde o lidské zdroje, chtěl bych upozornit eh, na to, že když eh, definujeme nové priority a obsahy nových priorit, tak je musíme doprovodit rozpočtovými zdroji, které by těm institucím, ať jde o komisi či ESVČ, umožnily ty priority také plnit. Samozřejmě jde o věc, kterou bude třeba zvážit především v tom rozpočtovém, té rozpočtové diskusi a také v diskusích o víceletém finančním rámci. Nicméně zde je třeba také se věnovat těm lidským zdrojům. Lhuty můžete, eh, tedy lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je do 7. prosince a doufám, že jednoho dne zde uvidím i stínové zpravodaje. Děkuji, ano. Ten termín stínový je nyní se skutečně vhodný. Staly se z nich stíny. A nyní dáme slovo paní Nikolu Šmic komise. Ano, já jsem Nicole eh, Smith a mám na DG NEAR na uh, starosti eh, vztahy eh, s účetním eh, dvorem a také na starosti ta absolutoria. Jsem velice ráda za zmínku o tom pozměňovacím návrhu, o kterém jste hovořil. Pokud jde o doporučení účetního dvora, tak to jsou skutečně, vlastně účetní dvůr vychází ze zjištění mé vlastní jednotky. My sami jsme odhalili tyto nedostatky. Pokud jde o ověřování eh, těch výdajů, ta, to se ani tedy netýká tolik toho, ale eh, spíše určitého nedostatku eh, kvalifikací některých vedoucích pracovníků, potom se to týká organizace práce, školení těch auditorů. Já jsem se v uplynulých měsících setkala se všemi hlavami těch auditorů a shodli jsme se na tom, že v některých zemích skutečně ty problémy jsou poměrně značné a je třeba zlepšit odbornou přípravu. Také jsme poskytli rady v oblasti metodologií, plánování a snažíme se učinit si přehled o činnosti všech auditorů na základě dokumentů, které nám předkládají oni, ale také na základě našich vlastních setkání a připravujeme mise do jednotlivých zemí, do všech těch, eh, tedy do všech těch zemí, kde došlo nebo kde byly zjištěny nějaké problémy. Také organizujeme eh, workshopy v rámci eh, TAJEXu. Například jsme měli podobný workshop s pro orgány zabývající se audity v Makedonii a také nabíráme externí auditory, aby eh, hodnotili práci, aby tedy eh, pomáhali, protože v některých zemích je vlastně nedostatek auditorů a také se snažíme postupovat na základě twinningu. Samozřejmě jsme připraveni s Evropským parlamentem i s Evropským účetním dvorem na řešení nedostatků při auditech spolupracovat. Děkuji. A nyní předám slovo panu Papa Jorovi, který je z DG Devco. Uh, Děkuji. DigiDevko je také v celku spokojeno se snižujícím se trendem v míře chybovosti 2,1. Eh, snížilo se tedy vlastně eh, o, na 3,3, třeba ze 3,8 A e, kromě toho máme 1,76 e, míru celkové chybovosti, takže tohle to ukazuje jasný pokrok. My pracujeme na práci, abychom i nadále situaci zlepšili. E, uplatňujeme doporučení účetního dvora, například bod 3 pana zpravodaje Eh, řešíme otázku grantů, eh, hodnocení rizik. Mm, generální ředitel eh, předložil výhradu v rámci výroční zprávy. Mm, to se vlastně vztahuje na řadu kroků, které se týkají auditů a verifikací, zjednodušení postupů pro zadávací podmínky pro granty a e, kromě toho e, tady máme výdaje na školení pracovníků a tak dále. My se tedy budeme snažit e, i nadále řešit všechny ty zmíněné slabá, všechna ta zmíněná slabá místa. A co se týče mm, navracení prostředků, tak samozřejmě v případě, kdy to je ospravedlněné, k tomu přistoupíme. Děkuji. Děkuji a na závěr paní Ellen Campbell z ESVČ vede jednotku horizontální koordinace. Good afternoon, Mr. Chairman, and thank you for... Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Jak jste správně řekl, eh, věnuji se eh, tedy rozpočtu na SVČ a eh, hovoříme o tom, že se snažíme co, maximálně zlepšit míru chybovosti. Potom, co se týče zaměstnanců, my se snažíme tady dosáhnout vyváženosti, co se týče tady genderu, země původu a tak dále, ačkoliv samozřejmě nejdůležitější jsou profesní kvalifikace. Eh, důležité je tedy mm, dosažení rovných příležitostí pro muže i pro ženy. Eh, kromě toho máme eh, tedy jasnou strategii pro rovnoprávnost pohlaví i mm, kterou uplatňujeme tedy na najímání zaměstnanců. Příští rok, eh, jak už zaznělo, eh, proběhne dodatečné zase vzdělávání, vzdělávací programy, abychom uplatnili všechny tyto eh, body. Děkuji. Chcete zareagovat? Již bylo řečeno, že 7. prosince je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, takže děkuji, můžeme tento bod uzavřít a nyní vyčkáme debaty o Albánii. Děkuji. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, dostáváme se k bodu 7. je, no. je mi ctí po, eh, přivítat mezi náma pana Ditmira Bušatého, ministra zahraničních věcí Albánské republiky. Nejprve bych vám rád pogratuloval ke 105. výročí albánského prohlášení nezávislosti. Eh, Pane ministře Bušate, děkuji vám za to, že jste mezi nás dnes večer přišel pro eh, náš, eh, pro, za účelem našeho dialogu. Dám vám prostor k úvodním, pro úvodní slovo a potom mm, budeme mít debatu. Zajímá nás všechny tedy mm, aktuální politická situace v Albánii, interní reformy, eh, reforma soudnictví mm, a také nás velmi zajímá vaše regionální spolupráce se sousedními zeměmi. Vaše vláda nepochybně má eh, pohodlnou většinu Eh, je ale vždy důležitá kontrola ze strany opozice, soudnictví a občanské společnosti, aby, aby byla zajištěna mm, řádná demokratická společnost. Eh, na Evropské radě se hovořilo o eh, předběžném mm, datu pro mm, zahájení předvstupních vyjednávání. To samozřejmě se bude taky vyvíjet nebo odvíjet od provedených reform, co se, co se týče eh, nejrůznější institucí, ekonomiky, genderové otázky a také eh, drogové otázky, což je velký problém pro vaši zemi. Já eh, vám nyní předám slovo a opravdu jsem, mám velký zájem na tom vyslechnout si, co nám řeknete. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem vděčný za příležitost hovořit s vámi mm, o všech těchto tématech. Tady tedy e, vlastně hovoříme i o e, rozšíření EU do regionu západního Balkánu a e, právě Mm, vaše sněmovna je obrovsky důležitá, protože může poskytnout i veřejnou podporu pro eh, otázku tohoto rozšíření. Eh, posílená strukturální eh, spolupráce mezi vaším parlamentem a naším je stále více důležitá, zejména v atmosféře skepticismu, která panuje ohledně dalšího rozšiřování EU. jakým způsobem nás EU ovlivňuje a jak ovlivňujeme my Evropu. Náš osud se pojí s osudem Evropské unie. Já věřím, že všichni různými způsoby, způsoby ale eh, pracujeme tedy na stejném, eh, na dosažení stejného cíle, což je eh, silná propojená Evropa. My se právě zaměřujeme také na eh, tento velký sen eh, znovu jakéhosi propojení, unifikace se západní Evropou. Albanští občané, eh, když myslí na EU, myslí na mír, bezpečnost, prosperitu. Region západního Balgánu zažil více než 15 let bez jakéhokoliv eh, ozbrojeného konfliktu. My jsme se tedy poučili s eh, lekcí, eh, které nám mohou poskytnout nové evropské, nové země EU. My tedy můžeme postupně budovat novou perspektivu, nové vyhlídky vztahů. V průběhu posledních čtyř let jsme hm, ještě více Eh, prohloubili eh, regionální spolupráci. Mm, setkáváme se eh, častěji více, probíhá více společných projektů, snažíme se navzájem od sebe učit. Bez pochyby vyhlídka na evropskou integraci prostřednictvím rozšíření zůstává nejsilnějším geopolitickým nástrojem evropské měkké síly. To samozřejmě vede k tomu, aby náš region směřoval na cestě k míru a stabilitě a prosperitě. Cesta k přistoupení do EU e, ze západního Balkánu i tedy pro Albánii je geostrategickým cílem, ale je to taky e, velký poput pro danou kandidátskou zemi. Mm, politici i občané jsou přesvědčeni o tom, že to je správná volba. Musíme ale mít na paměti, že když se stále protahuje v čase, je to méně a méně předpověditelné. Mm, kromě toho také hrozí prodlužování nekonečného technického procesu, což by v podstatě mohlo mm, vést k tomu, že EU jaksi ztratí svůj pákový efekt, který měla hned z kraje. Ehm, dosáhli jsme velkého pokroku, ale určitě tady ještě máme některé regionální eh, otázky, problémy, které by samozřejmě mohly vést i k destabilizaci eh, regionu. Právě proto je pro nás velmi důležitý ten ehm, eh, proces rozšiřování EU. Cena ehm, neintegrace by mohla být vysoká. strategické myšlení v souvislosti s rozšířením je zásadně důležité, zejména když si uvědomí, jsou i třetí hráči eh, na eh, západním Balkáně a eh, kromě toho také jakési vnitřní hrozby. Západní Balkán musíme vnímat nejenom jako rozšíření, ale vlastně jako součást evropské bezpečnosti co děláme jako člen NATO, je zásadně důležité pro tento strategický přístup. A jako kandidátská země naš, náš eh, příspěvek by byl eh, stále důležitější v novém bezpečnostním kontextu v Evropě. Eh, jsme rádi, že rozšíření se tedy znovu, že se o něm znovu hovoří na nejvyšších postech Evropské unie. Mm, předseda Juncker o tom sám hovořil v Evropském parlamentu, jak důležitá je tato vyhlídka západního Balkánu na Mm, přistoupení eh, do Evropské unie. Eh, mm, o tomto významu také hovořil francouzský prezident Macron. Eh, vážíme si tedy toho také, že i se v tomto smyslu vyjádřila i vysoká představitelka Mogheriniová. A na závěr si velmi vážíme také přístupu Evropského parlamentu a výboru a FETu při podpoře tohoto procesu. Ale toto všechno nestačí vize vstoupení do EU musí být eh, musí se stát realitou. Proto, aby k tomu došlo, rozšíření musí se dostat na pořad jednání evropských institucí. Co se týče Albánie, my potřebujeme jasně definovanou cestovní mapu, a která by nám poskytla eh, jakousi předpověditelnost celého procesu pro Albánsko, která je kandidátskou zemí od roku 2014. Eh, rozhodnutí otevřít přestupní vyjednávání by bylo historickým momentem, který by mobilizoval celé politické spektrum pro to, aby se modernizovalo. Zvýšilo by to pákový efekt Evropské unie v klíčových administrativních procesech a poskytlo by to také posílení eh, zásadních reform, zejména probíhající eh, reformy justice albánská vláda eh, se snaží udržet reformní mm, krok a eh, budujeme pilíře konsolidované demokratické společnosti, která funguje na základě vlády, která pracuje pro své občany. Nyní implementujeme bezprecedentní a unikátní a hluboké eh, reformy. Eh, otevřeli jsme se mezinárodnímu eh, monitorování, dosáhli jsme obrovského pokroku v boji proti eh, mezi, na, mezi organizovanému zločinu, zejména co se týče pašování kanabisu. A spolupracujeme také s agenturami jednotlivých členských zemí Evropské unie, které jsou činné v trestním řízení. Klademe tedy základy pro další spolupráci v kapitolách 24 eh, a 25, 26 a budeme pokračovat eh, eh, také změnami ústavy, přijetím zásadních zákonů. V červnu 2017 proběhly hladce volby Eh, došlo také k přijetí tří zákonů v rámci elektorální, eh, tedy volební reformy. Mm, kromě toho také probíhá reforma pro eh, hodnocení práce soudců. To vlastně všechno probíhalo i v duchu zodpovědného politického dialogu. Jinak Albánie sladila svoji pozici s EU. Eh, co se týče bezpečnosti. My jsme také eh, spojenec v NATO. Nevidíme eh, žádný důvod, proč nadále neintegrovat tento region. Albánie je hrdá na to, že je jednou z prvních zemí, které reagovaly na mezinárodní hrozbu ze strany ISIS, a my spolu s EU spolupracujeme na boji proti e, násilnému extremismu. E, doufáme, že tedy se z tohoto regionu stane opravdu e, dynamický, prosperující region, že k tomu přispěje i Albánie. A v srpnu proběhl také summit eh, všech zemí v, v, v západním Balkánu, kde se o těchto eh, věcech hovořilo. Jenom upozorňuji na to, že Albánie, která není dostatečně integrována do EU a také do NATO, eh, samozřejmě eh, otevírá, toto otevírá prostor eh, konkurenčním velmocem, které taky chtějí projevit své zájmy v tomto regionu. Tady konkrétně tedy mluvím o Rusku. náš eh, region je také eh, region plný eh, diverzity, i co se týče, jsou na, co se týče mm, pokročilosti vyjednávání s, o vstupu do EU nebo také o, co se týče členství v NATO. Tento celý region je tedy zásadně důležitý z geopolitického hlediska pro Evropu i pro transatlantickou alianci. Věříme, že jsme už konečně dosáhli chvíle, kdy můžeme říci, že eh, Albánie se zaslouží vstoupit do další fáze ve svých vztazích s Evropskou unii. My očekáváme, že naši partneři eh, tomuto eh, těm příslibu dostojí. Věříme, že tedy rok 2018 eh, bude rokem, kdy jasně poskytneme nasměřování této transformaci, kterou Albánie prochází Očekáváme, že tedy rok 2018 bude společně s vaší pomocí a podporou rozhodujícím eh, krokem na cestě Albánie do EU. Doufejme, že eh, vyhlídka na vstup do EU i nadále bude silným motorem pro další reformy v této zemi. Děkuji. Thank you, minister. Děkuji, pane ministře Bušaty, za úvod do aktuální situace vaší země, zejména z pohledu rozšíření. Nyní dám slovo kolegům a navrhuji, abychom začali stálým zpravodajem pro vaši zemi. Pan Kurt Fleckenstein má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, rovněž za váš úvod. Budu pokračovat německy. No, alespoň abychom věděli, za co ty tlumočníky platíme. Já se domnívám, že pane ministře, v mnohých ohledech jste opravdu uhodil hřebíček na hlavičku. Prohlásil jste například, že vize musí být přetavena v realitu. A já bych k tomu dodal, že v opačném případě se země bude posunovat směrem zpět. A jde o to neodvést pouze řádnou svědomitou práci u sebe doma v tom reformním procesu, že jde i o to, aby EU dokázala pomáhat vám a i vašim pěti sousedům, a to v tom smyslu, že vám bude spolehlivým partnerem. Ke spolehlivosti patří naformulovat určité podmínky a pokud nebudou naplněny, tak nemůžete s ničím počítat, ale pokud naopak splněny budou, můžete s podporou stoprocentně počítat. Proto jsem toho mínění, že v roce 2018 musí být znovu započato vyjednávání s Albánií. Nikoli pouze může, ale musí. Nikoli pouze proto, že v Albánii už je vše připraveno natolik, že bychom chtěli slavit završení vyjednávání. My bychom rádi slavili začátek řádného vyjednávání a zaslouží si to jak vládní strana, ale i opozice. To se zejména projevuje u reformy justice, kde Albánie pokročila dále než mnozí ostatní. Rovněž je to zcela evidentní u snah potírání organizovaného zločinu a i korupce a podplácení. U organizované kriminality tam si uvědomujeme, že je ještě třeba udělat mnohé. Některé naše členské státy už si vyjednali s vaší vládou eh, tuto záležitost a hovoří s vámi o tom, protože často organizovaná zločinnost v jiných unijních zemí má své kořely, či eh, jsou jejími účastníky osoby původu eh, albánského a i například Nizozemsko už na tom pracuje a já si myslím, že je to slibná záležitost a že díky ní došá, dosáhneme opravdu hodnotných výsledků. Proto chci zcela jasně a zřetelně zde prohlásit jednu záležitost na závěr. Já pravidelně dostávám dopisy, SMSky a tak dále, kde mi někdo se snaží vylíčit, že hm, právě ten jiný politik je zavržení hodný. Pak dostávám dopisy od opozice, které rovněž, nikoli pouze, ale rovněž odkazují na svého ministra vnitra a rovněž i jak s ním zachází policie a prokurátor. A pak je rovněž zajímavé, když státní zástupce otevře kauzu, kde jde o stovky tisíc eur, které nějakým způsobem byly zneužity na volební kampaň. Tak či onak. Nás ani tak nezajímá ten jev eh, toho denuncování samotného, toho udávání, spíš podmínek, za jakých vůbec může státní zástupce konat svou práci. Proto se tady právě vaším směrem chci vyjádřit v tom smyslu, že je tam ještě přece jen kde co třeba vykonat. Na druhé straně váš parlament už dosáhl mnohého a to musíme uznat. To říkám nikoli pouze jako zpravodaj, ale i jako německý poslanec. Každé jiné rozhodnutí než eh, započít znovu vyjednávání v příštím roce by pro mě pochopitelné rozhodně nebylo. Děkuji Knutu Fleckensteinovi, říká předseda jako další Christian Preda za EPP. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste sem dnes večer zavítal. a že společně můžeme hovořit o pokroku, kterého Albánie dosahuje na cestě do Evropské unie. Ten pokrok je nespochybnitelný a já se domnívám, že podobně jako další země západního Balkánu by i Albánie se měla v budoucnosti stát členem Evropské unie. A osobně se i domnívám, že určité věci bude také třeba ještě změnit. Možná bychom mohli stanovit nějaké konečné datum, protože my často říkáme jednou, někdy v budoucnosti by nějaká země mohla vstoupit, ale já si myslím, že rok 2025, o kterém hovořil pan Juncker, by měl být eh, tím nejzasším limitem pro vstup všech zemí západního Balkánu. Toto je však pouze můj osobní názor a je třeba tu změnu eh, si eh, vidět i u jiných. K té aktuální situaci bych se rád zeptal, jak to vypadá s procesem ověřování soudců Vím, že probíhá první fáze, kdy myslíte, že ta první fáze skončí, protože samozřejmě existuje vztah mezi zahájením jednání a tímto ověřováním soudců. Za druhé, já jsem byl členem eh, pozorovatelské volební mise, která eh, byla svědkem těch eh, posledních voleb a chci se zeptat, jaké do jaké míry jste splnili ta doporučení, které jsme vám dali, jak my z parlamentní pozorovací mise a také z OBSE. A potom k tomu kanabisu. Tam bych chtěl říci, že v jsme zase v poslední době byli svědky diskusí o obchodování s kanabisem mezi Albánií a Itálií. A chci se zeptat, zda máte u tohoto tématu pro nás nějaké dobré zprávy. Je to totiž velice citlivá záležitost eh, pro mnoho evropských zemí. Děkuji, Kristiane. A dostáváme se k dalšímu řečníku za politické skupiny Bastian Beldar za EKR. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych vám rád položil otázku z hlediska tohoto výboru, tedy z pohledu výboru AFET a z pohledu vztahu mezi Čínou a EU. Minulý týden se v Budapešti konala schůzka, již se účastnilo i Albánsko i Albánie. A moje otázka zní, jaké Albánsko vidí před sebou cíle v ohledu zájemných vztahů s Čínou. Já jsem vás velice pozorně poslouchal a vy jste se zmínil o tom, že si v Evropě ne nepřejete jiné hranice, anebo vůbec hranice, že je vaším snem sjednocená Evropa. Ale například eh, v tomto parlamentu předseda výboru pro mezinárodní obchod eh, za sociální demokraty a rovněž i předseda za EPP mají určité pochybnosti a i ohledně hranic, případných nových hranic, tedy jak vypadají ty cíle v ohledu vztahu s Čínou a domníváte se, že by zde mohlo docházet k napětí v souvislosti s vašimi vztahy s Čínou a že by se to nějak mohlo promítnout do evropské integrace, protože zde v Bruselu to vidíme tak, že my bychom neradi, a to řeknu napřímo, abyste podkopávali naši zahraniční politiku. A taktéž bych si opravdu přímou odpověď přál. Já totiž si myslím, že u Číně nejde o albánské zájmy v první řadě. Děkuji Basu Belderovi a dostáváme se k představiteli za zelené, pan Šoltes. Thank you, <clears throat> Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci, za váš úvod. Mám otázku. Řeky Jose, jedná se o největší řeku v Albánsku, 275 km dlouhou, jedna z posledních opravdu divokých řek v Evropě a albánská vláda dala licenci na vybudování velké vodní elektrárny, což jde proti doporučení EU a rovněž i proti doporučením či posudkům environmentalistů. Evropský parlament rovněž ve svém usnesení z letošního 15. února se o této záležitosti zmiňuje. A tam zdůrazňuje a i radí v podstatě vaší vládě, aby tam v té řece vznikl i národní park a aby ta řeka byla chráněna. Vioše řeka. A já chci se dozvědět více. To je téma, na němž nám záleží a je to téma regionálně významné. Jak tomu chce vaše vláda přistoupit? Děkuji Igoru Šoltesovi a ještě zde mám na seznamu Edvarda Kukana. Hlásí se ještě někdo? Nikoliv dobrá, tedy Edvarda máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vítejte na půdě našeho výboru. Děkuji, že jste přišel mezi nás a děkuji za vaše expoze i za vaše slova popisující pokroky ve vaší zemi z pohledu evropské integrace. Z vlastních zkušeností zde mohu říci, že v Albánii se mnohé mění, že Albánsko opravdu dosahuje konkrétních výsledků v reformním procesu, že bere svůj vývoj vážně a že ta ambice dostat se na úroveň EU je opravdu reálná. Já stručně navážu na slova páně Fleckensteinova. Určité věci se musí dotáhnout do konce. Všichni víme, že máte určité problémy. Z toho přístupu vaší vlády vyplývá, že ty problémy berete vážně, že se chcete do nich pustit a že v budoucnu dojde k pokroku. A my jsme nedávno hovořili o změně přístupu k západnímu Balkánu, že bychom měli získat věrohodnost v očích našich partnerů a občanů v západním Balkáně. A právě Albánie. To je stát, kde můžeme dokázat, že to se západním Balkánem myslíme vážně. Jak už pan minister zde konstatoval, doufá, že se dočká něčeho pozitivního ze strany EU v nejbližší budoucnosti. Já mohu zde říci, že u Albánie ta pregnantní záležitost spočívá v tom, dosáhněte konkrétního dalšího pokroku, dosáhněme toho, že bude stanoveno datum předstupního vyjednávání a začněme vyjednávat. Není pochyb o tom, že ta země bude brzy plně připravena k takovému to úsilí a právě náš výbor se musí plnou svou váhou zastat Albánie a angažovat tak, aby Evropská komise uznala právo Albánie na vyjednávání a že to Albánii do budoucna pomůže. Děkuji. Děkuji Eduardu Kukanovi. A já bych se tedy ještě také rád na něco zeptal. My jsme hodně diskutovali o cirkulárním berlínském procesu na západním Balkáně a chci se zeptat, eh, jak vy ho vidíte, co si myslíte, že podle vás funguje, co by se mělo zlepšit a jak eh, se díváte na budoucí summit Eh, v Sofii se zeměmi západního Balkánu a také na ten eh, další summit berlínského procesu. A můžete, máte asi 20 minut na odpověď. Budu hovořit stručně. Děkuji v první řadě za podporu reformního procesu, který probíhá v Albánii. A děkuji také, že udržujete při životě proces rozšiřování jak jsem zmínil již v úvodu. V případě západního Balkánu a Albánie je to rovněž eh, podnět eh, k další transformaci a demokratizaci. Vaše otázky zodpovím jeden po druhé. První z nich se týkal schvalování soudců a státních zástupců. Má odpověď bude úzce svázána s tím, co jste říkal vy, pane předsedo, ve svém úvodu. Přestože žijeme na Balkáně a Albánie je částečně balkánskou a částečně mediterální zemí, což znamená, že politická scéna, a vy jste to zažil během eh, vašeho úsilí eh, v pomoci nalézt kompromis před červnovými volbami v naší zemi, tak eh, to politické porozumění Eh, bylo obohaceno a Evropský parlament, eh, albánský parlament eh, jednoznačně schválil ty příslušné schvalovací orgány pro soudce. Nyní ten proces začal těmi soudci na nejvyšším soudu, v ústavním soudu a také státními žalobci, kteří jsou na vysokých postech. Do konce tohoto roku budeme mít tedy hotovou tu první fázi a do začátku jara příštího roku bychom měli mít eh, důvěryhodné důkazy o tom schvalovacím eh, procesu, alespoň pro soudce a státní zástupce na té nejvyšší úrovni, nebo na těch vysokých úrovních. A chtěl bych poděkovat jak eh, evropským zemím, tak také americké vládě za to, že i finančně eh, podpořili tento proces a samozřejmě je to nyní naše zodpovědnost, protože ti schvalovatelé jsou eh, Albánci, ale mají také silnou podporu a expertízu nezávislých soudců zvolených ve veřejném řízení. Druhá otázka se týkala eh, doporučení OBSE a ODHIR. Zde bych chtěl stručně zmínit dvě věci. Za prvé, pokud jde o naše politické odhodlání a politickou vůli pracovat eh, s odborníky z odhyru a s dalšími útvary, tak abychom tedy se eh, zabývali těmi doporučeními na té nejnižší úrovni při přípravě na místní i parlamentní volby. A potom eh, také máme v parlamentu eh, zvláštní ad hoc výbor, kterého si bude účastnit jak vládnoucí většina, tak opozice. A budou tam zasedat i experti od HIRu. A myslíme si tedy, že eh, se eh, snažíme plnit tato doporučení. Většina se jich týká odpolitizování volebního procesu a dalších klíčových oblastí, které navyžadují pouze legislativní zákroky, ale také politickou vůli, která by měla být eh, demonstrována ze strany všech politických sil. A další otázka se týkala pěstování eh, drog a konkrétně konopí. Ano, to je bitva, kterou jsme zahájili po té, co jsme se v září 2013 dostali do funkce. A v nedávné době jsme zaznamenali zintenzivnění boje proti kanabisu. Také ve své úvodní prezentaci jsem zmínil, že Albánie je asi jediný případ, kde spolu s italskými eh, policisty z Guardia di Finanza jsme provedli velice rozsáhlou operaci v terénu a nyní se můžeme eh, skutečně zasadit o vymícení těch eh, pěstíren kanabisu a také měníme strategii a e, koncentrujeme se spíše než na prevenci, na boj proti obchodování s kanabisem. Máme přitom na paměti, že jde o jev regionální a že nezná hranic. S našimi partnery budeme samozřejmě spolupracovat i nadále. Jsou to hlavně naši sousedé, kteří byli tímto jevem zasaženi a snažíme se zaměřit se i na ty klíčové, na ty hlavní příčiny, které většinou nějak vycházejí z ekonomiky a z prosperity nebo z životní úrovně občanů. Další dotaz se týkal vztahů s Čínou. Já jsem, eh, myslím, jasně řekl, že Albánie v uplynulých dvou desetiletích eh, vystupovala velice jasně strategicky, pokud jde tedy o to, že je na jedné straně s Evropskou unii, s USA, jsme členem NATO. My nemáme ten luxus, že bychom mohli sedět na dvou židlích, tak jak to mohou dělat někteří naši sousedé. To říkáme velice jasně. Na druhé straně Přítomnost Číny v regionu nechápeme jako hrozbu naší ekonomice, pokud a v té míře, ve které hospodářská spolupráce s Čínou bude vedena podle pravidel, která nám ukládá eh, Evropská předvstupní agenda. Protože my samozřejmě v tomto smyslu chceme zcela eh, jednoznačně vstoupit do Evropské unie. Pokud jde o řeku Jose, to rozhodnutí bylo široce diskutováno a zúčastnili se ho různé skupiny společnosti. Byla zmíněna otázka ochrany životního prostředí, to rozhodnutí je nyní přeskoumáváno. Také u nás probíhá restrukturalizace kabinetu a veřejné zprávy a velice pečlivě vše revidujeme a uvidíme, jak bude v této věci s konečnou platností rozhodnuto. Chtěl bych vás však znovu ujistit o tom, že podobně jako to, to bylo s chemickým odpadem, kde jsme zareagovali na veřejné mínění, tak i zde budeme postupovat velice opatrně a budeme se samozřejmě řídit také kritérii, která jsou spojená s evropským AKI, pokud jde o environmentální regulaci. A spolupracujeme také s útvary Evropské komise. A velice eh, rádi budeme spolupracovat i s odborníky, eh, které byste nám třeba navrhli, abychom nalezli skutečně dobré řešení. A poslední dotaz se týkal berlínského procesu. Když byl v roce 2014 zahájen, bylo to považováno za velice dobrou iniciativu, zvláště vzhledem k tomu, že přišla v době velice depresivní nálady, pokud jde o rozšiřování. A to se projevilo samozřejmě i v zemích západního Balkánu. Já si myslím, že nám to velice pomohlo, zvláště tím, že se obnovily vztahy mezi Albánií a Srbskem a politicky řečeno jsme nyní v lepší situaci než před čtyřmi roky. Setkáváme se v různých formacích. Měli jsme první dvě regionální iniciativy, jednak Úřad pro regionální spolupráci v oblasti mladých lidí. Ten úřad eh, sídlí v Tyraně, vede ho Srb a zástupcem nebo náměstkem eh, šéfa je Kosovan. Takže skutečně to mělo regionální eh, dopady. Také máme balíček konektivity, takže víme, jak budou vypadat eh, do roku 2030 ty eh, hlavní eh, infrastruktury. A jak říkala paní kancléřka Merkelová, velice výmluvně, rádi bychom, aby těch projektů v terénu bylo více, aby to byly projekty, které se týkají konektivity a aby měly hmatatelné výsledky pro naše občany. Další summit, který se bude konat v Bulharsku, bude skvělou příležitostí pro země západního Balkánu, tak aby postoupili ve své reformní agendě a také, aby posílili vztahy mezi západním Balkánem na straně jedné a Evropskou unii na straně druhé. V uplynulých dvou letech eh, se ukázalo, že země západního Balkánu vlastně eh, zajišťují bezpečnost celé evropské bezpečnostní architektury, když jsme řešili migrační problém, když jsme řešili eh, hrozby terorismu a násilného extremismu. A nyní je také třeba vybudovat nějaký silný příběh pro země západního Balkánu a vztahy upevnit. Čas je zde velice důležitý. A my doufáme, že na samitu dojde i k nějakému politickému rozhodnutí, které se bude týkat eh, Albánie a také Makedonie, které eh, se těší na začátek eh, vyjednávacího procesu. A pokud jde o ten další summit eh, berlínského procesu, který se bude konat v Londýně, Víme, že zaměřen bude na bezpečnost a také na zájem Spojeného království o Albánii. My proti těmto návrhům nic nemáme, nicméně na my bychom sami spíše upřednostnili prohloubení těch oblastí spolupráce, které již byly za během berlínského procesu zahájeny. Zde mám na mysli například energetiku, regionální hospodářské oblasti a dopravu. To jsou tři hlavní oblasti, které se navzájem doplňují a mají přímý dopad na každodenní život našich občanů. Děkuji. Děkuji, pane ministře Bušaty. Máme ještě několik minut. Viděl jsem, že pan Fleckenstein by ještě rád něco řekl. I will surprise you, so I speak. Já vás překvapím, budu hovořit anglicky. Jedno po druhém. Nyní anglicky, příště rumunsky. Já bych eh, se chtěl připojit ke kolegu Šoltesovi eh, v tom, co říkal o řece Viose. Nebudu skrývat, že jsme byli opravdu velice zklamáni tím, že po dlouhých diskusích jsme jeli za ministerským eh, předsedou a nedostali jsme odpověď. Samozřejmě, je to vaše vláda, ta bude rozhodovat o tom, co se v Albánii bude dít. Zda tam bude národní park či nikoli. Chtěl bych eh, vás ale povzbudit, abyste si uvědomili, že to rozhodnutí o národním parku nijak eh, nespomalí pokrok, ale mohlo by to naopak eh, nabídnout velké ekonomické příležitosti při rozvoji turistiky ve vaší zemi. Takže to je jenom takové stručné upozornění. Minister, do you want to Děkuji, pane ministře, chcete zareagovat? Takže si to poznamenal Žádné další připomínky nemáme, takže pane ministře, mnohokrát vám děkujeme, jak eh, jsme slyšeli od zpravodaje. Rokem 2018 bude zásadní pro Albánii. Vy jste na to také upozornil, já vám pouze mohu po, popřát, eh, jak osobně, tak celé vaší vládě, eh, abyste měli šťastnou ruku při přesvědčování členských států ale určitě je na čase, abychom otevřeli první kapitolu vyjednávání, je na čase, abychom zahájili vyjednávání. Eh, všichni ze zkušenosti víme, že my zde v parlamentu i v tomto výboru jsme otevřeni eh, rozšíření ale eh, tohle je otázka, která, tady se musí rozhodnout jednomyslně na radě. Mm, určitě vás tedy čekají určité výzvy do budoucna, ale také e, jste získal podporu napříč politickým spektrem v e, tomto parlamentu. E, my víme, jak zásadně důležitý je mm, region západního Balkánu pro naš, náš kontinent. Takže podporujeme výhled všech šesti zemí v tomto eh, regionu na vstup do Evropské unie. Takže mnoho štěstí a příště, až pojedu do Tyrany, tak eh, budu, eh, podívám se, jak dobře vláda spolupracuje s opozicí. Přejeme vaší vládě hodně štěstí v boji proti drogové, drogovému zločinu a Tolik tedy setkání s panem Bušatým. Eh, děkuji mnohokrát a teď nás čeká bod různé, tam není nic a příště se sejdeme 11. Eh, prosince. Eh, a nyní končím naše zasedání. Rozšíř, zasedání rozšířeného předsednictva začne za 10 minut.